Uh, good afternoon, everybody. I think we should make a start. Dobré odpoledne. Myslím, že bychom měli začít, poněvadž eh, máme trošku spoždění, ale zpravodaj pro náš první bod už je tady. Takže já bych vás nyní formálně požádal, kolegové, abyste schválili pořád jednání. Vidím, že není námitek, děkuji vám. A jenom abych eh, připomněl a já se ještě dostanu k dalším oznámením, až tady budeme v hodnějším počtu. Ale eh, zatím tedy chci jenom říci to, že jsme vysíláni na internetu a dále, že my jsme měli zasedání koordinátorů, takže k tomu bych vám chtěl něco říci a také jsme měli eh, jednání k vnitřnímu trhu tak v 15.30 eh, začneme hlasovat, takže já eh, bych vám jenom chtěl připomenout, že budeme potřebovat eh, hlasovací karty. Dnes chceme začít zkoumání a možná, možná úprav správně, správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Eh, naším zpravodajem je pan Adam Bělan. Máme tady také stínové zpravodaje, pan Kracu byl za EPP, pan Šaldemoze za socialisty. Chybí nám zatím liberálové, ale možná se dostaví. A více Stínový zpravodaj ho tady momentálně nemáme. Také eh, vítám eh, zástupky, zástupce komise a máme zde také eh, silné zastoupení z rady, která sleduje projednávání tohoto tématu. Takže já už to nebudu zdržovat a dám rovnou slovo panu zpravodaji Bělanovi, aby nás uvedl do problematiky. A aby nás seznámil se svým přístupem k věci, ale také potvrdil, jak to bude dále probíhat. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěl bych především říci, že velice pozitivně se dívám na návrh Evropské komise. Možná, že bych to mohl vysvětlit několika málo slovy. Systém IMI byl v roce 2008 bezplatně dán k dispozici, respektive přístup k tomu členským zemím, což je taková platforma rychlé výměny informací přeshraniční mezi orgány Evropské 27 a také s eh, Evropské eh, hospodářského prostoru jde, eh, je to postaveno na směrnici 36 o eh, uznávání kvalifikací a směrnice 123 o službách na vnitřním trhu. Eh, v současné době v systému se objevuje 20 požadavků za den a většina z nich je posuzována velice rychle a pružně. Jde také o systém, který může být používán pro horizontální účely, to znamená výměna informací tematických a jeho využití se může v budoucnu rozšířit třeba na právě, práva pacientů a podobně. To by mohl být pilotní projekt, ale také by se dalo využít v rámci systému Solvit. Případně při elektronickém obchodování. Je třeba zdůraznit v této souvislosti to, že celý systém výrazně zlepšuje fungování vnitřního trhu. E, to fungování je tím pádem daleko stabilnější. Chtěl bych také zdůraznit několik otázek, které se týkají fungování tohoto systému v budoucnosti. Tak především jde o mechanismus tedy respektování, což je v bodu 10 eh, preambule. Eh, kromě eh, tohoto mechanismu existují ještě další dokumenty, které upravují tuto oblast, ale IMI de facto by se měla podrobněji vyjádřit k tomu, jak využívat tento systém a kdo může využívat eh, tento systém. Také mám určité obavy, pokud se týče článku 13 a 14, pokud se týče nakládání s údaji. Tam eh, se hovoří o eh, blokování dat po 18 měsících a pak se počítá ještě s možností přistoupit na tato data dalších pět let, čili mě by zajímalo, kdo na to přišel, jak na to přišel, to bych chtěl ještě doladit ve své zprávě. Eh, komise by měla eh, hodnotit eh, tuto úpravu. Já si myslím, že to, že tady de facto není tady ta kontrola či revize, tak to je chyba, že by se to tam mělo provést a doplnit. Ale e, v podstatě e, to posouzení fungování, e, posouzení dopadu by se mělo při každém dalším rozšíření provádět. Navíc je tady ještě možnost poněkud rozšířit ochranu osobních údajů. Tak já si myslím, že ještě další body si vyžadují upřesnění například angažma Evropského parlamentu při rozšiřování použitelnosti IMI e do jiných částí legislativy, do jiných oblastí. Myslím, že i další politické skupiny se tím budou, k tomu budou chtít něco říci. Takže, poněvadž nemám mnoho času, chtěl jsem de facto jenom představit harmonogram prací. Dnes máme první výměnu názorů do 16. Eh, ledna by měl být eh, projekt eh, zprávy dán k tlumočení. Pak 6. února bude o návrhu zprávy rozhodovat výbor a pozměňovací návrhy potom 28. 28. února v poledne je termín a pak 21. března bychom mohli hovořit o těchto pozměňovacích návrzích, tak aby hlasování pak mohlo proběhnout v květnu. To je z mé strany všechno. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Ano, to bylo jasné vysvětlení. Také jste zdůraznil některé body, které jsou důležité vím, že je důležité, abychom měli celkovou zprávu, která se týká ochrany dat, že hovořil jsem také z kontroly, kontrolory pro ochranu dat, čili je důležité, abychom přeskoumali tuto zprávu. Takže teď, co chtějí říct stínoví zpravodové, nejdříve paní Kraca Bild, také ostatní, pan Lechegard je také stínovým zpravodajem, paní Rule, takže i zelení zde mají stěnového zpravodaje, pan Transifilidis tady není. Takže bez dalších prodlev, paní Kraca byl, prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, jsem velice ráda, že mohu řešit tuto zprávu jménem EPP, protože se jedná o praktický způsob, jak odstranit administrativní zátěže, překážky, abychom měli jednotný trh eh, skutečně bez hranic. Je důležité, abychom měli efektivní trh, je to praktický způsob, jak zajistit skutečný pohyb, volný pohyb. Je to velice dobrá myšlenka, abychom měli jednotný horizontální nástroj, který se bude rozšiřovat také v jiných sektorech na základě technického hodnocení, abychom snížili zbytečnou byrokracii a abychom se vyhli tomu, že Eh, rozšiřováním tohoto nástroje bychom zvyšovali složitost. Chtěla bych poděkovat panu Bílanovi, ale myslím si, že není nutné dělat plné hodnocení dopadu, protože všechny okolnosti, všechny aspekty byly vzaty v potaz. Jedná se o konsolidaci stávajícího textu, čili není to žádné rozšíření. Z právního hlediska komise udělala vše, co bylo nezbytné, a hodnocení dopadu by vytvářelo podle mého názoru zbytečné prodlevy a další byrokracii. Zatímco, co je důležité, musíme si vyslechnout názory zainteresovaných subjektů. Všechny, kteří s tím pracují v praxi. Na národní, místní, regionální úrovni lidé, kteří vědí, jak to skutečně funguje a jaké jsou konkrétní problémy a velké výzvy. Souhlasím s panem Bílenem, že otázka důvěrných informací, ochrany dat, to je klíčové, především když se podíváme na rozšíření tohoto systému. Článek 11, zde bych možná navrhla, abychom respektovali národní evropská pravidla, které se týkají důvěrnosti informací a dokumentů. Například, když posíláme jeden dokument z jednoho státu do druhého, tak si myslím, že je lepší, abychom se řídili legislativou té přijímací země, protože fyzicky skutečně zasíláte ten dokument do té přijímací země a ne do té země, kde odkud ten dokument odesíláte. To si můžeme samozřejmě probrat. Dále otázka aktu v přenesené pravomoci. Myslím si, že rozšířením e, měli bychom věřit komisi, že se podívá na technické otázky, eh, stejně tak na ochranné prvky. Jsou tady určité návrhy, například dva měsíce pro eh, radu, parlament, aby mohli zareagovat. Všichni by se měli vzájemně informovat, ale měli bychom se podívat na další záruky. Ale já si myslím, že bychom v tuto chvíli měli postupovat eh, pomocí aktů v přenesené pravomoci. Těším se na spolupráci s panem Bílenem i ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Kracebelt a není paní Šoldemolse. Eh, også tak til ordføreren for eh, en god... Eh, děkuji, děkuji také zpravodajům, zpravodaje za výborný úvod do této práce. Zpravodaj už s námi měl první zasedání, kde jsme se o tom mohli poradit. Chtěl bych říci, že pravděpodobně poprvé od té doby, co tu jsem v parlamentu, souhlasím s paní Bildovou. Tedy mohu říci, že v zásadě máme téměř stejný přístup k problému. Já jako sociální demokratku a ona. Tedy od se, je to dobrý návrh a co se naší frakce sociální demokracie týče, tak zde vidíme něco, co je možné použít na vnitřním trhu, co zlepší funkčnost vnitřního trhu. Je to dobře propracováno a vidíme, že v takovém případě skutečně teď nepotřebujeme eh, impact odhad dopadů, protože tady máme dobrý základ, kde je možné pracovat a se kterým je možné pracovat. Chtěl bych říci, že pan Pani také hovořil ve výboru a Hovořili jsme o tom, jakým způsobem, no co by se mělo dělat pro to, jakým způsobem by tato pravidla mohla formulovat ještě líp. A tehdy on řekl, tady jde především o to, abychom prostě věděli, jakým způsobem pracuje zpráva na naplňování zákonodárství. A to je bod, který můžeme právě v této chvíli aplikovat. Je to dobrý návrh, Samozřejmě budeme se podívat ještě jednou na ty předpisy týkající se ochrany dat, to musí být v ažuru. A potom je tady ještě jeden bod, kde ne zcela souhlasím s paní Bild, tak to je otázka aktů přinesených pravomocí. Tady se musíme Tady je důležité to, aby Rada a parlament společně přijali tento předpis, co se týče těch aktů přinesených pravomocí. To musí být naším základním principem, co se týče otázky v které oblasti mají být předpisem IMI pokryty. A stejně tak souhlasím s časovým harmonogramem, který zde byl představen. Děkuji. Děkuji. Pan Lechegard je mezi námi, takže má slovo, prosím. Jenom bych eh, chtěl navázat eh, na to, co říkala dánská kolegyně. Myslím si, nebo myslíme si v té celé naší politické skupině, že je to velice pěkný návrh, dobrý návrh a je, myslím, důležité. A nyní hovoříme skoro jako dánský vládní zástupce, ale nejsem. Je důležité eh, dále to neodkládat. Nehovoříme tady úplně jako dánská vláda, ale myslím si, že Dánské předsednictví jako takové by rádo chtělo ukončit tuto záležitost během první poloviny roku 2012 a myslím si, že máme vysoké šance. Měli bychom eh, zcela jistě pokračovat v této dynamice a dokončit tuto záležitost. Eh, určité drobnosti Myslím si, že IMI by mělo být dispozici úřadům IMI a také uživatelům, protože pochopitelně se jedná o administrativní nástroj. Článek 10, odstavec 7. Měli bychom dále specifikovat, kde jsou externí um, zainteresované subjekty, kdo to vlastně je. Já si myslím, že přístup těchto externích subjektů měl být, být omezen, pochopitelně nejen tedy kvůli ochraně některých informací. Chtěl bych eh, také upozornit na článek 18, první odstavec. Zdá se, že pravidla se týkají přístupu k vlastním datům a opravám, které jsou spravovány národními pravidly. Zatímco je tady určitý počet dní, kdy musíte 60 dní. 60 dní, myslím, je dlouhá doba na to, kdy máte vymazat a opravit určité chyby a nevíme, jaký je důvod, proč máme čekat 60 dní. Jestli skutečně to musíme takto určovat během té lhuty 60 dní. Čili na to bychom se měli určitě podívat. Navíc je nejasné, proč a do jaké míry třetí země budou mít eh, přístup eh, k datům, co se týče evropských občanů a podniků, to je článek 22. Podle mého názoru opět eh, to by se mělo do určité míry omezit, ale to jsou určité podrobnosti. Obecně je to dobrý návrh a podpoříme jej. Těším se také na další spolupráci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám paní Rüle. Já bych chtěla poděkovat zpravodajci a současně bych se chtěla omluvit, protože jsem řekla, že získám ještě na, na zadetko, ale to se bude dít teprve v onom štrasburském týdnu a proto se po, přihlásím teprve poté. Stejně tak já shledávám tento návrh komise dobrým, ale vím, že ten existuje určitá kritika. A sice, co se týče funkce systému IMI, a tady je třeba odkázat se na onu zprávu. A jak jsem tedy řekla, ještě vám to jednou předám. A potom o tom budeme moci s tímto textem dále pracovat. Já osobně se domnívám, že je to správné, že pan Bílan ještě jednou vytkl komisi to, že zde není žádný impact assessment, protože u takového jednoduchého přepracování by to nebylo zapotřebí ale stejně tak ne, vynechat to nepovažuji za správné. I tady je tedy povinností zpravodajce vytknout to komise, poznamenat to a já se s tím sotožňuji. Jinak, co se harmonomu týče, tak s tím souhlasím a jinak potom v dalším postupu uvidíme, jaké jak impulsy zde ještě přijdou. Rozhodně důležité to, že tady je také stanovisko pověřence pro ochranu dat, protože tam jsou důležité věci. Um, tak tím jsme eh, končili kolo stínových zpravodajů a teď se ptám, zda ještě někdo další si přeje promluvit. Pan Šváb, dávám mu tady slovo a samozřejmě pokud ještě někdo další bude chtít promluvit, může se potom přihlásit. A ještě bychom chtěli dát také komisi příležitost, aby řekla, co je třeba. Děkuji vám, pane předsedající. Jsem nesmírně rád za prvé, že ten návrh se setkává s tak velkým souhlasem. Domnívám se totiž, že tyto, tento systém informací o vnitřním trhu je velice důležitým nástrojem, který se týká jak směrnice o službách, ale také celé řady dalších liní, které přijdou, respektive také uznávání profesních kvalifikací. To jsou věci, které budou tedy prakticky moci být díky tomuto předpisu realizovány. A domnívám se, že ten systém funguje vynikajícím způsobem, protože od toho bude záviset spokojenost účastníků jednak zpráv, států, ale také dotčených občanek a občanů, kteří s profesní kvalifikací budou podávat žádosti a budou se ucházet o místo v nějakém druhém členském státu. Domnívám se, že na tomto místě byl vzat zkrátka jeden bod, a to se týče počet pří, počtu příkladů, které dosud byly tímto systémem zpracovány. Komise právě předpokládá, že ten systém funguje dobrým způsobem. Otázka jazyková je poněkud vyjasněna, ne zcela jasně, ne zcela dostatečně, protože standardní předpisy pouze pro předformalizované postupy nabízejí adekvátní odpověď, ale konkrétní otázky potom a konkrétní individuální případy tímto formalizovaným překladovým systémem pokryt není. A proto zde vidím tedy určitou dodatečnou investici do jazykových kapacit tohoto systému, toho, že bude zapotřebí. A dále, pane předsedající a milé kolegyně a kolegové, bych chtěl poukázat na to, že počet příkladů, který dosud byl pokryt tímto systémem, je spíše malý v porovnání s tím, co máme například eh, jako počty pod směrnicí o uznávání kvalifikací. A z tohoto hlediska se domnívám, že tento systém je třeba zaprvé podrobit určitému stresovému testu. A potom ještě další bod, který je pro mě důležitý, tak to je samozřejmě to, že je to systém smíšené spolupráce, to znamená, že bezpodmínečně Evropská komise zde musí při nejmenším fungovat jako webmaster, musíte tedy dostat příslušnost k tomu, aby viděli, ve, kterém ve kterém členském státu to funguje dobře a ve kterém státu jsou nějaké problémy, tedy pokud, dejme tomu, došlo k určitému spoždění v nějakém řízení, nebo pokud stát nedá včas odpovědět. Děkuji vám za pozornost. Good. Well, thank you very much. Děkuji vám. Vidím, že nikdo další se nyní nehlasí do debaty a za chvíli dám slovo panu Bilanovi a závěrečné slovo, aby nám mohl přednést a nyní paní Groben se komise. Čili pohled komise a možná komentáře k tomu, co tady zaznělo. Děkuji vám, pane Harbre. Já jsem potěšena, že se tady k IMI ozývají vysloveně pozitivní hlasy. My jsme v tomto výboru již dříve vysvětlovali, jaké máme plány s IMI a se jeho rozšiřováním do dalších politik to připravované nařízení je de facto jedním z prvků, které potřebujeme, jak jsme vysvětlili, k tomu, aby ten systém mohl lépe fungovat. Pokud se týče neprovedených eh, pro, eh, posouzení dopadů, eh, jak řekl pan Bilan, no, někteří řečníci už vlastně řekli, že tady jde pouze o konsolidaci systému, který už funguje a pouze konsoliduje pravidla pro ochranu údajů, které se už používají. Takže se domníváme, že toto nařízení de facto nespůsobuje žádné další náklady a e, prostě nezaslouží si posouzení dopadu. Nicméně uvědomujeme si, že kdykoliv potřebujeme nebo kdykoliv chceme rozšířit tento systém o novou politiku, pak bude třeba provést posouzení dopadu v rámci sektorální legislativy. Tak k tomu, co tady ještě bylo řečeno, eh, období uchovávání dat. Těch 18 měsíců to je naprosto zásadní věc pro to, aby příslušné orgány byly schopny odpovídat na eh, dotazy datových subjektů, kteří chtějí vědět, eh, jak to vlastně dopadlo s jejich daty a podobně. Pak je tady další eh, období pěti let a během těch pěti let eh, budou tato data zablokována, aby se k ním nikdo nedostal. A pokud eh, datový orgán bude potřebovat přístup k těmto datům na základě požádku datového subjektu, pak by to mělo být možno. A to je vlastně taková pojistka, aby to bylo možné v rámci tohoto systému, aby tedy datový subjekt mohl nadále uplatňovat svá práva. Pokud se týče externí aktérů, první reálný příklad, se kterým se setkáme, to bude integrace aplikace Solvit do IMI. Současná aplikace Solvit už nyní umožňuje občanům eh, stěžovat si pomocí formuláře online. A my chceme zajistit to, aby to tak mohlo fungovat lépe, aby tedy z tohoto důvodu chceme integrovat technickou část Solvitu do IMI. Pokud se týče třetích zemí, nařízení stanoví poměrně přesné podmínky, za jakých bude možné napojit příslušné orgány třetích zemí na IMI. K těm podmínkám patří například posouzení adekvátnosti, ochrany dat v této třetí zemi. Eh, dále je rovněž nezbytné to, aby příslušná třetí země přijala při nejmenším jeden akt, jeden unijní akt, který je součástí nařízení IMI. Například eh, jsme uvažovali o tom, že eh, dohoda se Švýcarskem je dána díky tomu, že se uznává Eh, nařízení o uznávání kvalifikace. Ale my zde máme příslušný článek, který je článkem, který nám umožňuje toto udělat, ale nestanoví se tam, které země mohou a které nemohou být součástí systému. Eh, pokud se týče pohledu eh, se strany třeba uživatelů, tak to sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Pokud by si výbor přál, mohli bychom například poskytnout i statistiky z nedávného výzkumu, abychom měli přehled o tom, jak vnímají skuteční uživatelé IMI. Dále chceme pracovat na technických zdokonaleních systémů, aby byl uživatelský příznivější. Pokud se týče jazykových otázek, v průběhu minulého roku jsme měli problém eh, se strojním překladem v IMI, ale pokoušíme se to opravit eh, co nejrychleji a existují oprávněné naděje na to, že se nám podaří ten stávající systém nahradit eh, možná už někdy v březnu příštího roku. Tak a pokud se týče objemu uživatelů, eh, tak eh, současný IMI e e je schopen obsloužit až 100 tisíc eh, uživatelů, což je poměrně skromné. Takže bylo by dobré o tom už teď přemýšlet, než systém narazí na hranice. Určitě je pravda, že podle současného návrhu o uznávání kvalifikací, tak eh, eh, samozřejmě eh, je, už nám to umožňuje IMI a domníváme se, že současný systém by si s tím měl jako poradit do budoucna. Ano, děkuji vám. Já, já bych chtěl jenom připomenout, že to, co jste říkal na začátku, že tento návrh je součástí nebo jedním z 12 pilířů Single Market Actu, což samozřejmě eh, musíme také sledovat velice energicky. A my chceme, abychom eh, tuto agendu si mohli očkrtnout co nejefektivněji, co nejrychleji. Tak a já bych nyní dal slovo panu zpravodaji, aby nám mohl zhrnout eh, situaci, možná se ještě vyslovit k harmonogramu a podobně. Pane Bílané. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vím, že bychom měli začít hlasovat. Na dobrou spolupráce. Obiecuję, že, že, že będziemy mieć ještě spotkanie před. Chtěl bych poděkovat za dobrou spolupráci. V každém případě se ještě jednou setkáme. A sice před tím, než ten návrh dostanou překladatelé, pak to půjde do komise. A Děkuji za to, že jste tolik se zabývali těmi body, které jsem přednesl. A v každém případě vyjadřuji naději, že všechno se to bude dále vyvíjet dobrým směrem. Takže toto nařízení potom povede k úspěchu dánského předsednictví. To je pro nás, pro dánské kolegy, velice důležité. Děkuji vám. Um, Děkuji vám uh, a nyní uh, nezbývá, než abychom se těšili, že po Vánocích dostaneme Eh, první návrh vaší zprávy. No a nyní eh, se můžeme pustit do hlasování, ale než eh, se do toho dostaneme, tak já bych využil toho, že už jsme zde zastoupeni v honějším počtu, takže bych zde provedl oznámení týkající se koordinátorů z minulého týdne. Pokud se týče alokace zpráv, návrh řízení o e, spotřebitelském programu na léta 2014 až 2020 bude mít ALDE. Návrh e, o sladění e, řady témat, které se týkají slaďování pravidel na trhu, tak to bude mít EPP. Pak máme dvě související zprávy. Jedna bude o alternativním řešení konfliktu a o řešení konfliktu a sporu online takže eh, máme zde dva zpravodaje z EPP, kteří eh, se toho ujmou. Já myslím, že to je, eh, to se vám dlužil, tuto informaci. A dále, samozřejmě bude to mít také vyvěšené na webu. Dále jsme se bavili o misích v příštím roce. Další důležitá věc, která se týká naší práce, je to, že koordinátoři formálně stvrdili požadavek na konkrétní proskoumání pozměňovacích návrhů z výboru formou z pohledu tedy dopadu, eh, dopadu, posouzení dopadů. Takže to budeme dále sledovat a ten legislativní proces eh, tedy na to téma dotáhneme do konce. Další věc je, že dnes dopoledne se, eh, se setkala Rada pro konkurenceschopnost a eh, pro posouzení výsledků ze Single Market Forum. Výsledkem je eh, velice rozsáhlá rezoluce která, rezoluce, která řeší řadu detailů. A já bych vám eh, chtěl tedy zdůraznit několik málo věcí. A sice, že Rada říká, že především tedy eh, vítá krakovskou deklaraci a oceňuje angažma tolika Eh, zástupců a reprezentantů zájmu, pokud se týče společného trhu. Také oceňuje iniciativu Evropského parlamentu a společné úsilí parlamentu a Evropské komise, eh, které umožnilo vůbec konání tohoto fóra. Na úrovni ministrů eh, toto krakovské fórum bylo také určitě zaznamenáno. Opět budeme to mít na webových stránkách, ale také to k tomu dostanete informace. Tak a teď můžeme zahájit hlasování. A jako první máme schvalování zemědělských a lesnických vozidel. A já se nyní rozlížím, jestli tady máme zpravodaje. You are in charge of the dossier. You are, yeah, okay. Uh, eh, pan Panceri tady bohužel není, takže paní Nio ho zastoupí a je teda dám slovo jménem zpravodaje ještě předtím, než začneme hlasovat. Prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem pana Panzerio, jednak bych se chtěla omluvit, bohužel se dnes musel vrátit do Itálie a ví, že Nyní máme hlasovat, abychom mohli pokračovat naší práci. Nicméně mi ponechal vzkaz, takže chce poděkovat všem stínovým zpravodajům za velice úspěšnou, plodnou spolupráci. E, tato oblast je nesmírně technická, týká se schvalování zemědělských a lesnických vozidel. Eh, dohromady bylo 133 pozměňovacích návrhů, které se zaměřovaly na velice citlivé otázky tohoto textu a především kapitola 16, to se týká eh, opravy eh, daných vozidel. Týkalo se to výjimutí kategorie U, tak tomto případě se bude používat eh, mm, akt přenesené pravomoci, který bude přijímat komise a co se týče více terénních vozidel a dvojkolek, ty musí naplňovat pravidla silničního provozu. Takže se to řešilo úplně do poslední chvíle. Dohromady bylo vytvořeno pět pozměňovacích názorů, které dospěly ke koncenzu a Podařilo se tedy najít schodu mezi všemi politickými skupinami. Takže kromě otázky, která se týká um, těch terénních vozidel, tam se nenašel kompromis. A pan Panzeris také zdůrazňuje, že je důležité, aby tato kategorie vozidel byla eh, v daném nařízení. Takže věřím, že komise ještě provede eh, posouzení dopadu. To bude k dispozici v lednu, takže na plenárním zasedání budeme moci na základě těchto informací rozhodnout. Takže ještě jednou pan zpravodaj děkuje všem stínovým zpravodajům a přeje nám pěkné hlasování. Uh, well, if you pass on our thanks to Mr. Panseri, I think on behalf of all the... No, takže jménem všech, všech stínových zpravodajů bych chtěl poděkovat panu Panzeremu, protože odvedl skvělou práci. Chtěl bych také přivítat pana Filipa Žána a jeho tým z DG Enterprise, kteří se zabývali touto složitou otázkou. Takže co se týče hlasování, tak stínoví zpravodajové v podstatě už eh, se shodli na tom, že tam, kde jsme se shodli, tak můžeme hlasovat en blok. Musíme to sledovat velice bedlivě, abyste věděli, o čem konkrétně hlasujeme. Nicméně ta bloková hlasování již byla odsouhlasena politickými skupinami. Pokud vím, tak je tady jeden ústní pozměňovací název, takže prosím vás, jenom to se mnou vydržte. Já také budu žádat použití elektronických karet tam, kde to nebude úplně jasné, ale jinak prosím vás zvedejte jenom ruku. Takže chce, jste všichni spokojeni? Chcete ještě někdo něco říci? Stěnový zpravodavé? Ne, takže začneme hlasovat. Takže hned na úvod máme blokové hlasování. Je to pozměňovací návrh 1, 15, 16, 1, 17, 18, 19 a 307 článku 2. Takže ty dáme dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Další dva pozměňovací návrhy byly staženy a ještě máme článek 2, odstavec 2, 3, 10 a 3, 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní máme další blok hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 20, 21, 312, 313 a také návrh 22. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní máme hlasování o 314, 316, to jsou identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Nyní 315, návrh byl stažen, takže nyní hlasujeme o dalším dlouhém bloku, jenom se podívejte, co to je. 327, 328, 23, 25, 319, 320, eh, další bylo staženo, 26, 27, o těch nehlasujeme, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 je poslední. Takže to je další blok hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Všechny tady byly schváleny. Nyní máme oddělené hlasování v případě 35. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Další blok 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41 se nehlasuje, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 a 49. Hlasujeme o všech těchto návrzích, kde pro, kde proti. Ano, schváleno. Nyní máme článek 3, odstavec 1. E, návrh 321, tady máme dílčí hlasování. To má e, dopad na celkový design, maximum speed by design. Takže budeme mít bez tohoto omezení, kdo je pro. Potřebujeme asi hlasovat elektronicky. Takže ještě jednou zahajuji hlasování. První část tohoto pozměňovacího návrhu 321. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, 9 proti. Nyní hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Maximální rychlost je 40 km za hodinu. A opět hlasujeme elektronicky. Ústní pozměňovací návrh, který se týká těch 40 kilometrů. Končíme hlasování. Zamítnuto. Takže Budeme hlasovat nyní o maximální rychlosti 60 km za hodinu. Hlasujeme. Končíme hlasování. Jasně schváleno. Takže teď se dostáváme pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 300 Musíme hlasovat o 323. Dobře. Takže hlasujeme o 323. Pan zpravodaj proti, takže hlasujeme o 323, kdo je pro. Kdo je proti? Ano, to jsou, jedná se o dílčí hlasování. 323. Hlasujeme o první části, to je celý, celý text, aniž by tam bylo maximální konstrukční rychlost 60 km za hodinu. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme 323, první část. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. Takže zbytek tohoto návrhu odpadá. zbytek Nyní hlasujeme o dalším bloku 51, 52, 53, 54 zpravodaje. Kdo pro, kdo proti? Jasně schváleno. Nyní 55, o tom nehlasujeme. Teď máme několik oddělených hlasování. 3, 2, 4. 324 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 325. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. 326. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. Nyní 327. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. Takže 328 to odpadá. Pardon, 328 nyní. Zahajuji hlasování 328. Můžete prosím zrychlit své hlasování? Schváleno. 329. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. Takže 56, 330 a 331 odpadají. Teď máme další blokové návrhy 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 70 až 8, 79, 80, 81, 82, 83, 3 a 84, čili až 84. To velký blok návrhu. Kdo je pro? Proti? Všechny jsou schváleny. A nyní hlasujeme odděleně o 332. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Takže 85 odpadá. Nyní další blok, který začíná 86, 87, 88, 89. Další dva jsou staženy, takže 90, 91, 92, 93, 94. Všechny tyto návrhy dohromady, kdo je pro, kdo je proti, všechny jsou schváleny. Nyní kompromisní návrhy 1, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. A nyní se dostáváme k 96, která je v dalším bloku. Takže 96, 97, 340, 98, 339, 99, 100, 341, 101, 342, 102, 102 103, 109, 344, 105 až mohu to asi přeskočit, takže se dostaneme až všechny návrhy článku 9, 10, 11, 12, 13, jsou technické návrhy, dále 14, 15, 16, článek 17, článek 18, článek 19, článek 20, 21, 23 a ještě návrh 193 článku 24, ten odpadá, čili Všichni mě sledujete, kdo je pro, proti. Takže schváleno. Takže děkujeme panu Panceremu za skvělou práci, kterou takto připravil. Dále, 348. Kdo je pro návrh 348? Otevřu hlasování. 348 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Máme další blok je to zbytek článku 24, dále článek 25, potom 203, článek 27, článek 27, 28, 29 a článek 30, 227. Končíme u návrhu 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Všechno schváleno. Nyní návrh 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. Teď máme další blok. Plány 31, 32, 34 a kapitola 12. Název až tady 237 kde pro, proti, schváleno. Dále návrh 354. Máme ústní pozměňovací návrh od pana Tuana Manderse navrhuje, abychom vypustili druhou část článku 35b. Chcete, aby bylo o tom informování stínoví zpravodové? Ano, je to součást daného kompromisu, takže navrhuji, abychom to stáhli a budeme hlasovat pouze o první části. Stínový zpravodaj souhlasí takto, že budeme hlasovat. Dobře, hlasujeme tedy o návrhu 354 s tím ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Dobře, nyní se dostáváme k dalšímu bloku, článek 36, 38 a článek 44, návrh 248, čili až tam. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. Nyní máme návrh 249 zpravodaje. Zahajuji hlasování v případě 249. Končím hlasování. To je zamítnuto. Takže teď se dostáváme k návrhu 356, 357 s ústním pozměňovacím návrhem, tak jak to máte na hlasovacím seznamu. Takže s ústním pozměňovacím návrhem hlasujeme, kdo pro, proti, schváleno. Tím pádem 356, 357 odpadají, takže kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti, schváleno. Tím pádem se dostáváme tímto kompromisem až návrh 411. Návrh 411, článek 50, kdo je pro, kdo je proti, jasně schváleno. Další blok, zbytek článku 50, 51, článek 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, až ke kompromisnímu návrhu číslo 3, čili kdo je pro tyto návrhy? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Článek 64, všechny uvedené návrhy, kdo je pro? Kdo je proti? Takže vše je schváleno. Nyní 292 pana Panceryho, kdo je pro? 292, článek 63, hlasujeme. 292. Končím hlasování. To je zamítnuto. Nyní kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. Takže teď se dostáváme k návrhu 294, což jsou úvodní ustanovení. Máme návrh 294, článek 3 a 4. Hlasujeme dohromady, kdo je pro. Kdo je proti, jasně schváleno. Dále doplnění 295, kdo je pro, proti, zamítnuto. Dále máme technické pozměňovací návrhy 5, 6, 7. Teď hlasujeme o 296. Hlasujeme o 296. Zahoji hlasování 296. Uh, the vote is Takže končíme hlasování. Zamítnuto. Takže 8, 9. Nehlasujeme a nyní 297. Pana Mandese, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. Dále 298 pana Švába. 298, kde pro, proti, zamítnuto. 299 a 300, kdo je pro. Myslím, že začneme hlasovat. 299, 300, kdo je pro. Končím hlasování. Zamítnuto. Bylo to těsné. Takže nyní hlasujeme o jedničce, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dále návrh 10, 11, 12, 13, 306 a 14. Poslední blokové hlasování. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Takže teď konečné hlasování a budeme hlasovat, prosím, elektronicky. Elektronické hlasování o celém návrhu. Prosím, urychlete hlasování. Všichni hlasovali. Máme 31 karet, pouze 30 lidí, kteří hlasují. Takže končím hlasování. 31 pro, někdo proti. Takže návrhy jsou přijaty. Mnohokrát děkuji panu Panceremu. Myslím, že bychom mu měli zatleskat a poděkovat mu, že připravil takovéto hlasování, abychom tak rychle mohli proběhnout takto složitou oblast a věřím, že komise si zaznamenala jednotlivé body a budeme to zcela jistě probírat v budoucnosti také s radou. Takže vidím zástupce komise pokivuje, už se spolupracoval s panem zpravodajem. Takže teď se dostáváme k další zprávě pana Vimpa de Kampa. Schvalování a dozor nad trhem dvokolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek. Just looking for the voting list. I haven't got the voting list. It should be there. Okay. be in the documents. Right. Uh, uh yes, there it is. So, we approve on the report of Mr. Van der Kamp. Approve uh, takže jsme eh, schválili zprávu pana De Campa a nyní eh, tady jsme, jsme u schvalování dozoru na trém dvou kolí nebo tříkolových. Vlastně. Pane předsedo, moje hlasovací karta nefunguje. možná se to dá technicky nějak vyřešit. Like to introduce the vote. Uh, yeah. Dobře, takže kdybyste mohl nyní nás uvést do problematiky. Pane předsedající, srdečně děkuji. Legislativní proces je a probíhá velice pozitivně. Byla celá řada zasedání, byla celá řada zájemců o slovo, o vystoupení a zpráva v zásadě má tři velké pododíly. Ten první pododíl to je možnost, respektive nemožnost pro Evropskou pro průmysl těchto dvou, tří a čtyř kolek, tedy problémy, které zde existují, protože Evropa má přibližně 100 továren, kde se vyrábějí takováto vozidla. Další velká otázka, to je udržitelnost a této oblasti z hlediska komisí, protože tady jde o to, že tyto se musí neustále snižovat v Evropě, to je naším cílem. Existují oblasti, kde to je skutečně velice dobrý, tak říkajíc, odpadový produkt, když mi dovolíte ten výraz. A třetí otázka, to je potom bezpečnost těchto vozidel. Především jsou to brzdové systémy, které jsme věnovali, kterým jsme věnovali v posledních týdnech velkou pozornost. Toto téma ještě není zcela vyřešeno, avšak jsme v neustálém kontaktu a provádíme i další následná jednání. Zaprvé bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, neboť všichni se velice aktivně podílali na této práce. Můj dík platí také sekretariátu výboru. Je to vždy, vždy je třeba zmínit to, že Rada a komise v pozadí spolupracovali, respektive přemýšleli společně s námi. A na závěr bych chtěl ještě říct to, že, je, že to pro nás je velká výzva, když Jeden z těch stínových zpravodajců je členem IMKA, výrobu IMKA, výbor IMKA. Děkuji vám. Eh, děkuji vám. Já bych jenom chtěl poznamenat, eh, opakovat to, co už jsem řekl, poněvadž eh, sledují nás také lidé na internetu. Chtěl bych říci, že jednou z věcí, kterou by měli udělat zpravodajové, je, Eh, zavedení, respektive urychlené zavedení určitých bezpečnostních eh, eh, prvků a také je třeba je posoudit, posoudit z hlediska, kolik to bude stát, jak se to dá udělat a také z hlediska možnosti úpravy stávajících třeba brzdových systémů a podobně. Ale my Eh, dnes děláme něco jiného, soustředujeme se na několik set jiných pozměňovacích návrhů, které se netýkají tady toho. Samozřejmě, že eh, to, že my jsme eh, ještě, tedy hlasujeme už teď, co ty další věci se budou posuzovat teprve později, to znamená, že se dostanou ještě do hry pozměňovací návrhy před hlasováním eh, v parlamentu na plénu. Ale každopádně i tak je to důležité eh, hlasování. Pan Mendes, já bych měl jednu otázku, možná byste mohl o něco více říci o dopisu, který chceme napsat výboru pro dopravu. Eh, protože eh, motocykly jsou samozřejmě důležité věc, důležitá věc, ale také jejich řidiči, motorkáři, ty jsou také důležití. Ano, eh, my jsme tady dali mnoho pozměňovacích návrhů, které ale se netýkaly typového schvalování a technické legislativy. Hmm takže toto je vlastně věc, která je na výboru dopravním a oni to tedy budou eh, řešit, ale v podstatě je to věc eh, legislativy členských zemí a nikoli Evropské unie. A já vím, že eh, ano, my v souvislosti s tím skutečně napíšeme onen dopis, jak říkal pan Mandes, a budeme ho mít věšený na webových stránkách. Takže začneme nyní hlasováním. Začneme článkem 82, pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? proti, schváleno. Dále k článku 2. Pozměňovací návrh číslo 10 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti, schváleno. Teď blok 107 až 110, paní Rýle, kdo je pro? Proti, schváleno. Dále 13, kdo je pro? Proti, schváleno. 112 pro, proti, schváleno. 14 pro, proti, schváleno. Nyní 15 na dvě části, to je návrh ALDE. Takže hlasujeme o první části. Ehm, kde je pro? Proti schváleno. Nyní dr- druhá část 15, kde je pro? Proti schváleno šestnáctka pro, proti, schváleno. sedmnáctka pro, proti, schváleno. Nyní osmička vy odpadá, osmnáctka, kdo je pro? Proti, schváleno. Číslo sedm také odpadá, Nyní 218 také odpadá, 63 je stažena, 219 je schválena spolu s 18. A teď se dostáváme ke kompromisu 2. Pro, proti, schváleno jasnou většinou. A teď přicházíme ke 113. Ne, kompromis 1. Kdo je pro, proti, Eh, schváleno. to byl kompromis 1. Nyní se dostáváme k návrhu 20, 21 a 22 jako blok. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 23 a 25 jako blok. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 26 pro? Proti? Schváleno. 27 pro? Proti? Schváleno. 119. Pro? Proti? Tak to je zamítnuto, strašně. Nyní 120. Pro? Proti? Zamítnuto. 31 pro, proti, schváleno. 121 je pro, proti, schváleno. Nyní 32 a to je transport 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, jasně. Nyní 33 a 14, kdo je pro, proti, schváleno. 124 pro, proti, schváleno. Kompromis číslo 3. Děje se něco? 124? Ano, tak eh, já Dobře, takže 124 ještě jednou a elektronicky posím, prosím. 124 elektronicky. Končím hlasování. A je to skutečně schváleno 23 k 8. Tedy kompromis 3 nyní pro, proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, Tak teď schváleno. A nyní 151. A je tam eh, blok pozměňovacích návrhů až do 160. Takže dohromady. Kdo je pro tento blok? Kdo je proti? Zamítnuto. Tím se dostáváme k 39, 40 a 41. To je blok. Kdo je pro? proti, tak eh, nevím, jak se EPP. Eh, tak eh, prosím ještě jednou, 39, 40, 40 na pro, proti, tak je to schváleno. Dobře. Nyní 156 odpadá. A nyní 42, 43, kdo je pro? Proti, schváleno. Nyní 44, kdo je pro? Proti, schváleno. 180 odpadaný. 184 a 185. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 186 jako doplněk, kde je pro, proti schváleno. Nyní kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti schváleno. A nyní 190. Eh, zahajuji hlasování o 190. Končím hlasování. To je zamítnuto jasnou většinou. A nyní 191 pro, proti, schváleno. Nyní 193, kdo je pro, proti, schváleno. Nyní 192 odpadá, 194 pro, proti, schváleno. Nyní článek 46. 196 pro, proti, zamítnuto. 195 pro, proti, zamítnuto. 198 je pro, tak o tom budeme hlasovat. 100, promiňte, je to 48, omlouvá se pan předseda 48. 48. Končím hlasování. Schváleno. 18 proti 11. A nyní jsme číslo 50. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Nyní devadesátka odpadá, čili 201 pro, proti, zamítnuto. Nyní 202 pro, proti, zamítnuto. 203 a 204, kdo je pro? A pardon, zahajují hlasování o těchto dvou 203 a 204. Končím hlasování. Tak to neprošlo o jeden hlas. Zamítnuto. Nyní z 205 eh, paní Rujle, kde je pro? Proti? Schváleno. Nyní Aha, tady určitě chyba. Takže 205 musíme hlasovat elektronicky. Hlasujme, prosím. Končím hlasování schváleno o jeden hlas. Nyní 51 odpadá. 206, kdo je pro? Proti, schváleno. 52 pro, proti, schváleno. 53 pro, proti, schváleno. 54 pro, proti, schváleno. 55 pro, proti, schváleno. Nyní 207, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 209. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní teď se automaticky ty další schvalují. A nyní jsme u 56, kdo je pro? Proti? Schváleno. Čili teď jsme u 211 pro? Proti? Schváleno. A teď máme blok Pozměňovací návrh 57, 58, 59 pro, proti, schváleno. A teď jsme e, eh, 17. Kdo je pro? Ne, budeme hlasovat elektronicky 17 eh, z výboru pro dopravu, článek 80, kdo je. Tak, končím hlasování. Zamítnuto. A teď jsme u příloh 62.18, takže je pro, proti, schváleno. 221, kde je pro, proti, zamítnuto. Nyní 230, kde je pro, pardon, 220, 220 pro, proti, schváleno. Nyní 66 pro, proti schváleno, 71 pro, proti schváleno, 72 pro, proti schváleno. Nyní jdeme k pozměňovacímu návrhu, to je blok opět 230, 234, 235, 236 a 237. Kdo je pro tento blok? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní 232 a 238 pana Manders jako blok kde pro, také zamítnuto. A nyní postupujeme k opět bloku 241 až 251, kdo je pro, proti, zamítnuto všechno, bohužel. 242, kdo je pro, proti, schváleno. Není? 242 prověříme elektronicky. 242 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. Nyní 244. Ano, 244. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, <clears throat> protože máme zde rovnost hlasu, dva nehlasovali. Ale musíme skutečně urychlit. Nyní kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Sváleno. A teď se dostáváme k 200 ne, 80, 80. To je k příloze 6. 80. A myslím, že tady máme ústní pozměňovací návrh, který, takže to budeme hlasovat zároveň. Kdo je pro, proti, schváleno. Nyní ten bez ústní změny odpadá a my přecházíme k 271. paní Rühle. Prosím, kde pro? Ne, ne, tady budeme se hlasovat elektronicky. 271. Končím hlasování. Zamítnuto. 272, paní Rüle, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. 275. Pan, pan Švába, kdo je pro? Proti? to zcela jasně. 284 pro, proti? Také zamítnuto. 79 pro, proti? Schváleno. Nyní kompromis číslo 7, kdo je pro? Proti? Tak to je schváleno zcela jasně. Nyní kompromis číslo 8 a máme to na několik částí, na čtyři části. Takže je to kompromis EPS, AD a EFT. Takže hlasujeme o první části nejdříve, kde je pro, proti, schváleno. Nyní druhá část, druhá část pro, proti, schváleno. Dále třetí část pro, proti, schváleno. A čtvrtá část pro, proti, schváleno také. A teď se dostáváme až k jedničce. E, to jsou úvodní ustanovení. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 3 pro? Proti? Schváleno. 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Nyní máme transport. A opět, může to být blok, ten, ten transport? Dvě, tři a čtyři eh, blok. Takže eh, zahajují hlasování. Zahajují hlasování. Dvě, tři, čtyři, tran. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále 98 pro, proti, zamítnuto. 99, paní Rile, pro. Pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní máme pozornosti návrh 4. Zpravodaj pro? Proti? Schváleno. 6 pro? Proti? Schváleno. 102 pro? Proti? Schváleno. Číslo 7 pro? Proti? Schváleno číslo 5 z transportu pro, proti schváleno, devítka pro, proti schváleno. A 105, kde pro, proti také schváleno. Takže nyní eh, hlasujeme o celé zprávě. Zahajuji toto hlasování. ještě mm, nám tady chybí jedna karta. Ne, nechcete hlasovat, dobře. Ano, už to funguje, takže končím hlasování. Schváleno 28 hlasy pro a 3 se stršili. Děkuji vám, pane Fandekampe. Takže uvidíme, jak budou pokračovat debaty. Eh, posouzení dopadu a tak dále. Děkuji vám srdečně. No a teď eh, přejdeme k hlasování o povolených způsobech užití osiřelých děl. A já nyní předávám žezlo eh, eh, paní, více, paní místo předsedkyni Čili ještě jednou stanovisko k povoleným způsobům užití osířelých děl. Spravodajem je pan Manders. A je to pro právní výbor. Eh, pane Mandersi, přejete si něco říci? Nebo eh, ne, prosím, můžeme přeslopit přímo k hlasování. Right, let's go... Výborně, budeme tedy hned hlasovat. Takže pozměňovací návrh 54, ten byl stažen, takže osmička od pana zpravodaje, kde je pro? Kde je proti? Jasně schváleno. Dále návrh 55 jako doplnění pana Foxe, kde pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 56 budeme hlasovat jako doplnění, kde pro, proti, Schváleno. 57. Paní Rojtové, kde pro? kde je pro, prosím? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 58. Paní Šaldemose, kde je pro? Proti, schváleno. 9. Pane Mandersa, kde je pro? Proti, schváleno. 59 odpadá. 60, 62 také odpadají. 61 to bylo staženo. Takže nyní 63. Pana Živena, pana Galo, paní Galo, kde pro? Proti. Zamítnuto. Návrh 64, 65. Zahajuji hlasování 64, 65. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 22 pro, 7 proti. Nyní pan Manders. Máte ústní pozměňovací návrh na hlasovacím seznamu, bude to rozděleno do dvou částí, takže nejdříve hlasujeme o té první části, kde pro, kde proti, schváleno. A nyní druhá část. Kdo je pro druhou část, hlasujeme elektronicky druhé části tohoto návrhu. Končím hlasování. Schváleno 17 pro, 13 proti. Takže návrh 10 odpadá, 66 také odpadá, 67, návrh 67. Hlasujeme pouze o první části 67, což je slučitelné s tím návrhem 10. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 68. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 69. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 71 paní Šoldemouse. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Jasně zamítnuto. 72. paní Šoldemouse. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže budeme hlasovat elektronicky, nebylo to jasné, 72, paní se hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Takže 73 je v kompromisu, 70 Čtyřka pana Prendekarsta. Budeme hlasovat. 74. Končím hlasování. Zamítnuto. Navrh 12. Ústní pozměňovacím návrhem pana Mandrese. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Teď 75 a 77. Zahajuji hlasování u 75 a 77. Končím hlasování. Zamítnuto. 76 od paní Rojtové. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 13, stažen 78, paní Rojtové, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 79 pana Foxe, kdo je pro? Proti, schváleno. 81. 81, kdo je pro? Proti, schváleno. 82, kdo je pro? Proti, schváleno. 83, kdo je pro? Proti, také schváleno. 84, 85 dohromady. Zahajuji hlasování 84 85 a ještě 86 a 87. Takže 84, 85, 86, 87. Zahajuji hlasování. The vote's closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 stažena, 88. Zahajuji hlasování, 88. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 89. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. 89. Končím hlasování. Schváleno. 89 schváleno. 15 stažená, 90 staženo 91 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. 91 odpadá, 92 pana Fuxe, kdo je pro? Budeme hlasovat. Elektronické hlasování o 92. Takže 92. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti, jasně schváleno. Nyní 93 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Kdo je proti, schváleno. 93 jazykový návrh, 95 eh, Pana Engstroma, kdo je pro, proti, schváleno. 96 paní Rojtové, kdo je pro, proti, schváleno. 97 pana Paxase, kdo je pro? Proti? Schváleno. 98 na Prendergasta. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní. Úvodní ustanovení 16, to bylo už staženo, 17, 18, 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní návrh 23, protože ty ostatní jsou pokryty, takže 23, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. 94 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 25, 26, staženy, 27, jazyková věc, 28. Pana Živena, paní Galo, hlasujeme o návrhu 28 s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh. Technicky bychom měli hlasovat o 28. bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Takže hlasujeme o 28. bez ústního pozměňovacího návrhu. To je jasně zamítnuto. Jenom to zkontrolujeme. Kdo je pro, proti? Jasně zamítnuto. 29 kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Teď eh, se dostáváme k návrhu 2. Pana Mandrese, kde je pro? Kdo je proti? Schváleno. 33 jako doplnění, to bylo staženo. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dále návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď se dostáváme k návrhu 42. Paní Šaldemose, zahajuji hlasování o 42. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže nyní 48 s ústním pozměňovacím návrhem. Jde pro? Jde proti? Schváleno. 47 jako doplnění, 48, kde pro? Proti, také schváleno. Nyní 46 jako doplnění, kde pro? Kde proti, také schváleno pan Jong. Tady máme dělčí hlasování, takže hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto, je to těsné. Teď eh, máme kompromisní návrh 2, bylo to odůvodnění, takže hlasujeme o 52 pana Mandrese, kde je pro, kde je proti, jasně schváleno. 53 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, jasně schváleno. Takže 53 odpadá. Teď eh, budeme hlasovat o celém stanovisku. Zahajuji hlasování k celému dokumentu. Is closed. Končím hlasování. 30 hlasů pro, nikdo proti, takže děkujeme panu Madrsovi a blahopřejeme. Tak tím jsme skončili hlasování a já tady skutečně předávám eh, své místo předsedkyni paní Vanio slovo. ¿Todo el mundo está sentado? <laughs> ¿Preparado? ¿Tout le monde est prêt? Jste všichni nachystaní? Takže prosím, ti, co odcházejí, tak odejděte. Budeme pokračovat. Dobré odpoledne všem. Budeme pokračovat absolutoriem souhrného rozpočtu Evropské unie, oddíl 3, rok 2010 a je to pan Busoj, který je zpravodajem, takže mu předám slovo a věřím, že nám dá nový kalendář. Takže prosím, máte slovo. U, že continuera en anglais. Děkuji mnohokrát, budu pokračovat v angličtině. Mission for já bych chtěl poděkovat Evropské komise za všechny poskytnuté informace a za odpovězení našich otázek, abychom mohli se zamyslit nad tímto návrhem absolutoria. Musím říct, že je to velice složitá věc, ale zároveň je naprosto nejdůležitější tedy vědět to, zda byly dostatečně efektivní otázky, jako je ochrana Eh, společného trhu. Eh, to nás zajímá a případně, co se teda zlepšit. Je tam mnoho zajímavých pozitivních prvků, tedy, které jsou zajímavé pro náš výbor. Musím říci, že jde o velké zlepšení, které se týká Europortálu, to znamená, že zde eh, mohou mít vlastně jedna stránka, jedno místo, kde se firmy i spotřebitelé dozvědí, co potřebují. Já musím říct, že jsme o tom debatovali několikrát a musím s potěšením konstatovat, že komise nás eh, vzala v úvahu. Dále komise podporuje alternativní mechanismy řešení konfliktů a sporů, jako třeba Solvit a další. Já myslím, že tady je ale třeba pořád ještě dělat více, poněvadž eh, přetrvává problém povědomí mezi podniky občany a to je třeba, aby som se tím řádně zabývali. Pokud se týče sítě ECC, eh, e tak tady komise požádala o studii účinnosti. Výsledky už nám byly předloženy a já myslím, že komise by se nyní měla eh, zabývat výsledky a snažit se eh, zlepšit eh, efektivnost sítě a také její eh, řádné financování. Samozřejmě je nutné neustále zvětšovat povědomost o této síti. Dále jsem velice rád, že plnění platebních úvěrů se zlepšilo. Nicméně, když se podíváme na data z DG Sanko, je poněkud zklamáním to, že Eh, spotřebitelská politika se plní na nejnižší procento ze všech. Eh, komise to vysvětluje tak, že objem plateb byl zde přeceněn. Eh, nicméně možná, že by nám komise mohla vysvětlit ještě, jak vlastně došlo k tomuto nadsazení a jak je možné dospět k realističtějším číslům příště. A nyní k celní politice. Cením si Eh, úsilí komise při plnění moderno, modernizovaného eh, celního řádu. Eh, došlo k určitému spoždění, ale to jsme věděli už dávno. V každém případě bychom měli mít termíny, které jsou realističtější a já pozbuzuji komisi k tomu, aby příslušné doporučení, které jsou v naší rezoluci k clům, by měly být v úvahy. Dále pokud se týče eh, zprávy EKA Evropského eh, účetního dvora. Tady se hovoří o tom, že eh, se hovoří o vlastních zdrojích a často ty vlastní zdroje nebyly dostatečně naplňovány a tam by bylo třeba, aby se situace do budoucna hm, napravila. Jak účetní dvůr navrhuje, bylo by třeba do budoucna snížit chybovost u vyplacených vlastních zdrojů. Toto vše je možné dosáhnout efektivněji eh, zlepšováním na straně výběru cel. Eh, my tady máme takový návrh, my jsme eh, náš návrh stanoviska zaslali k překladu tento týden takže eh, už to můžeme dát eh, k dispozici v angličtině všem, které to zajímá. Já tedy navrhuji, abychom 24. a 25. ledna se o tom pobavili v výboru, záleží na tom, jak rozhodne sekretariát, a potom 6. února příštího roku, abychom hlasovali ve výboru. Já vám děkuji, děkuji a také kolegům za návrhy. Pane Busoji, mohl byste potvrdit hlasování komisi 6. února, 24. února pak eh, budeme hlasovat, to bychom měli více času. Můžete nám potvrdit ta data? Eh, Je tady celá řada pozměvacích eh, návrhů. Pokud chcete, můžeme mít možná oddělené zasedání, kde budeme probírat pozměvací návrhy, takže návrh stanoviska bychom mohli nejdříve probrat a potom budeme hlasovat. Také eh, jsou tady jiné výbory, které budou hlasovat, takže náš harmonogram je s nimi provázán. Možná kolega nám může říct se víc, ale já bych to navrhoval takto. Takto. Dobře, necháme to tak, jak navrhujete a uvidíme, zda vzniknou nějaké problémy, ale pokud to bude jako v minulém roce, tak eh, by to bylo v pořádku. Dobře, děkuji. Takže nyní bych předala slovo zpravodaji, stínovému zpravodaji. Takže pan Šváb tady není, ale paní Švariava, pan... Eh, eh, Pane předsedající, jménem stínového zpravodaje za stranu lidovou bych chtěl říct, že jsme téměř kompletně srozuměli s tím, co právě představil zpravodaj. Upřímně řečeno, nemáme k tomu co dodat. Děkuji. Alors, maintenant la parole. Takže nyní za S a D má slovo paní Šeldemoze. Není zde, ale předala někomu mandát, aby hovořil jejím jménem. Ne, není tomu tak. Ana, zdá se, že Ana se má ujmout slova. Ano, tady na mě gestikulují, že jste to vy, kdo má pohovořit. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu mluvit švédsky. Jag är skuggrapportör på det här inte Schaldemose. Eh, Tedy, bohužel je mi líto, že tady není pan kolega, ale jak již předřečník, i já musím říct, že k tomu nemáme až tak příliš mnoho co dodat. Čekáme na návrh od zpravodaje a potom se na tom ještě jedno, na to ještě jednou podíváme. Děkuji. Si, ano, je, je Děkuji, ano. Ano, pro SAD čekáme, ale v podstatě také nemáte nic co dodat, takže to, co říkal pan zpravodaj, je velice moudré, takže necháme to tak, jak to je. Dobře, takže za skupinu EKR tady nikdo není, za další skupina, za Zelené. Paní Rule. Ano, ale já teda musím říct přesně to, co v zásadě řekli už všichni předřečníci. Mně se zdají ty návrhy dobré a budeme je podporovat. Pour le groupe GUE. Nyní za GUE a e Pan Salvini, ale nevidím ho tady nikdo z dané skupiny, takže ano, já vím, pondělí odpoledne, to je vždycky trochu problém, ale je tady ještě někdo další, kdo nebyl přímo jmenován. Chce se někdo přihlásit o slovo? Ráda mu ho předám. Nikdo, ale právě absolutorium je velice důležité, ale zdá se, že naše kolegy z toho zase tak moc nezajímá. Takže se tím budeme zabývat eh, v lednu. Takže pokud se, se nikdo nehlásí o slovo, tak kalendář eh, navrhl pan Busoj. Můžeme to takto ponechat. Dobře, dostáváme se k dalšímu bodu. Opět ho má na starosti pan Kristian Busoj, takže prosím, máte opět slovo. Děkuji, já ještě se zastavím u víceletého finančního rámce na léta 14 až 20 a to patří k těm nejdůležitějším věcem pro dnešní den eh, pro dnešní eh, rok. Já jsem se soustředil na některé aspekty, zejména na to, jak funguje společný trh a ochrana spotřebitelů. Eh, musím říci, že příští víceletý finanční rámec bude mimořádně důležitý pro sledování našich politických cílů a samozřejmě také pro dosažení cílu 2020 a ekonomické zotavení EU. Já jsem si s velkým zájmem přečetl návrh komise a musím říci, že se v něm nachází mnoho zajímavých a dobrých návrhů. Těší mě, že komise navrhla víceletý rámec, který koreluje se strategií 2020 a tak to má být. Navíc jsou zde některé strukturální změny, jako vytvoření společných strategických programů, podpora výzkumu a strukturálních fondů a jejich propojení, také tento přístup plně podporuji a věřím, že české země, které toto budou posuzovat v konečném eh, efektu, eh, budou dostatečně citlivé. Eh, pokud se týče jak vynakládat prostředky, tak určitě je třeba se soustředovat na oblasti, kde je jasná přidaná hodnota Evropy. Dovolte, abych uvedl příklady, které považuji za velmi důležité. Příští víceletý rámec by se měl zaměřovat na eh, výzkum a inovace, což může výrazně podpořit naši konkurenceschopnost globalizované ekonomice. 80 miliard eur eh, do roku 2020 je o 46 více než v současném rámci. A to je dobré pro podporu inovací a my jsme to žádali již mnohokrát, včetně Single Market Act. Rámec by měl být také prostředkem podpory malých a středních podniků, což je mimořádně, mimořádně důležité pro hospodářský růst. Proto si myslím, že je vhodné, že byl vytvořen zvláštní program, který se týká průmyslové konkurenceschopnosti malých a středních podniků ta by se měla, ten by se měl soustředovat taky na důležitou infrastrukturu, která může podpořit eh, rozvoji eh, společného trhu energetickou, dopravní a tak dále. To určitě podpoří obchod dále. Digitální infrastruktura, zejména investice do širokopásmového připojení. Eh, nástroj Connecting Europe určitě bude velice důležitý a já příslušný návrh komise vítám. Komise navrhuje 40 miliard, ale potřeby financování jsou mnohem vyšší. Já si tedy myslím, že eh, k těmto prostředkům by měly přistoupit ještě další inovační finanční instrumenty, eh, které budou mít zabudovaný pákový efekt. Další fokus by měl být eh, spotřebitelská politika, jako pan komisař Dali již navrhl eh, program ochrany spotřebitelů na leta 14 až 20 a tento program bude velice důležitý pro eh, další platformy a další akce zaměřené na ochranu spotřebitelů. Dále by zde měly být také zdroje na modernizaci celní zprávy v příštích letech je třeba, aby právě ta modernizovaná, ten modernizovaný celní řád a modernizovaná celní infrastruktura, včetně využití výpočetní techniky, byla realizována. Tím se zvýší účinnost celních orgánů. Čili toto podle mého názoru je věc, na kterou bychom se měli pečlivě zaměřovat v příštích měsících. Nicméně bude tam ještě mnoho dalších věcí, eh, o, které jsem, o kterých jsem se dnes nezmínil, ale určitě eh, také eh, rád si o tom podiskutuji s kolegy, kteří budou prodávat pozměňovací návrhy. My samozřejmě se snažíme dosáhnout, to je vždy konsenzu v tomto výboru, tak abychom měli silný signál směrem eh, k výboru rozpočtovému. Eh, nyní navrhovaný harmonogram. Eh, návrh před, zašleme k překladu v polovině ledna 2012. Samozřejmě již předem vám dáme k dispozici anglickou verzi. Navrhuji, abychom se o tom ve výboru pobavili 6. února a hlasování, aby proběhlo 20. března v příštího roku. Děkuji vám. Děkuji, pane Busoj, výborně. Takže předám slovo za EPP stínovému zpravodaji. Ano, budete hovořit eh, místo paní Santory. Prosím. Eh, Děkuji, paní předsedající. Tam ty malé střední podniky už byly uvedeny. To je základní příklad, to je základní pilíř našeho hospodářství a je to tam, které nám všem všem leží na srdci. Jde tedy o to, aby tyto podniky měly usnadněný život s ohledem na současnou ekonomickou situaci. Je to věc, kterou musíme udělat včas, a ten plán, jak to navrhl pan Bušovi, je dobrý. Zdá se nám to být korektní a víc k tomu to tuto, víci říci, v tuto chvíli říci nemohou. Děkuji za skupinu SD. Pan Kampala není tady. Není tady někdo další, kromě mě. Ale tak dobře, stručně ujmu se slova. Chtěla bych poblahopřát panu Busovi, který je zdůraznil výrazné myšlenky, především oblast inovací, výzkumu, Zcela jistě musíme trvat na tom, abychom zajistili konkurenceschopnost v našem starém kontinentě, abychom také čelili následným krizím a je to více než 46 v daném programu, což je velice významný nárůst. Také, když jste hovořil vy, i pan Arias zdůraznil prioritu právě oblast konkurenceschopnosti eh, v průmyslové oblasti. Je to důležité pro malé a střední podniky. Zde musíme také vytvořit a uchovat pracovní místa a musíme zajistit určitou rovnováhu, co se týče kulturní koheze, sociální koheze. Takže hovořil jste o tom čísle 40 miliard. Ano, to je prýma, že tamto číslo máme, nicméně je to výsměch, pokud se podíváme na potřeby, které v Evropě máme, obzvláště v dobách krize. Čili myslíme si, že ta částka by měla být mnohem vyšší a naprosto s vámi souhlasím, že celý výbor s vámi souhlasí, že musíme zlepšit také oblast cel, a vybírání cel, obzvlášť vidíme nejrůznější padělky, Eh, je to důležité také z hlediska bezpečnosti, bezpečnosti pro naše spotřebitele, pacienty a tak dále. Čili to je ještě jeden bod, který bychom měli eh, propracovat. Eh, děkuji tedy mnohokrát. Za EKR tady nikdo není, za zelené, ano. Aida nám odchází, takže to bude na příště. Za GUE tady nikdo není, EFD také tady nikdo není. Je tady ještě někdo tady, kdo se hlásí? o slovo. Kdo by se chtěl místo stínových zpravodajců eh, hlásit o slovo? Dneska ty diskuse jsou nesmírně stručné. Dobře, takže aj Busoj nám dal kalendář, to je také uspokojivé, takže pokud někdo nemá žádnou konkrétní poznámku, dobře, takže dorazila paní L. Grip, takže nyní se dostáváme k jejímu tématu. Prosím, předávám slovo. Merci, madame euh, la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dnes se zabýváme tématem řízení evropských společností. Evropská komise eh, v loňském roce v Dubnu připravila zelenou knihu a zabývala se otázkou řízení a zprávy evropských společností. Máme finanční, ekonomickou krizi, čili v Evropské unii je na místě, abychom se zaměřili právě na otázku zprávy řízení evropských podniků. Je důležité, abychom posílili reálnou ekonomiku. Řízení evropských společností má také velkou odpovědnost, eh, především vůči svým klientům, svým zaměstnancům, akcionářům, ale obecně vůči celé společnosti. To je zcela důležité pro posílení důvěry nejen v rámci evropských podniků, ale také v rámci jednotného trhu. Pan komisař Barnier ve svém sdělení komise, která se nazývá posílení jednotného trhu, právě hovoří o tom, že je důležité posílit důvěru a je důležité, aby došlo k určité revizi způsobu zprávy a řízení evropských společností, abychom tuto důvěru posílili. Čili eh, Evropský parlament vycházel z této zelené knihy, eh, také Výbor Jury je tedy příslušným výborem a my jsme byli požádáni, abychom připravili naše stanovisko. Zelená kniha eh, byla přijata eh, v říjnu letošního roku. Je tam celý balíček doporučení, eh, jak by se měla zlepšit zpráva a řízení evropských společností. Já zdůraznuju několik důležitých bodů. Přijde mi zcela zásadní, abychom právě zprávu a řízení evropské společnosti posílili tak, abychom měli trvale udržitelný vývoj, zajistili růst, reálnou ekonomiku a abychom se zaměřili na dlouhodobé investice a ne tedy na krátkodobý vývoj. Víme, že takovýto krátkodobý vývoj může být sice velice rychlý, nicméně musíme udržet eh, trvalý vývoj našich společností právě to ohrožuje především potom zaměstnance, takže naopak se musíme zaměřit a bojovat proti těm krátkodobým výdělkům. Ale je důležité, aby tyto společnosti vytvořily dlouhodobé strategie. Druhý bod složení správních rad. O tom hovoří i zelená kniha komise, ta se právě zabývá zprávou o řízení podniků, tak tyto správní rady v našem stanovisku zdůrazňujeme, že musí být mnohem Ehm, různorodější. Musí tam probíhat skutečná diskuse, co se týče strategií, orientací a ehm, měli bychom tam mít také zástupce eh, prodeje, marketingu. Tito lidé by měli poradit správní radě, aby zohlednila určité strategie, které se zabývají především reálnými potřebami trhu a také spotřebitelů. Třetí bod který bych chtěla nabídnout, co se týče zprávy podniků. Otázka odměňování musí být zdravá, zodpovědná a musíme respektovat princip rovnosti. Rovnost zacházení především na straně zaměstnanců, mužů i žen a to takováto opatření musíme zavést tady v evropských společnostech. Další bod je posílená účast zaměstnanců, nejen tedy akcionářů, ale i zaměstnanců. Je důležité, abychom zlepšili motivaci koheze jednotlivých podniků. Dále je to transparentnost. V svém stanovisku zdůrazňuji transparentnost a harmonizaci jednotlivých informací, které jsou poskytovány ve výročních zprávách akcionářům. To by bylo také přínosné. Takže to jsou mé příspěvky, pokud máte cokoliv, co byste chtěli doplnit, bohužel nás tady není mnoho, ale zcela jistě můžete předkládat pozměňovací návrhy, které zohlední. Děkuji. Děkuji. Takže máme stínové zpravodaje, kteří nám ještě dorazí. Eh, za SAD vidím Barbaru ale ještě než dorazí, tak bych chtěla poděkovat, ale bych za chce hovořit nyní, nebo chce hovořit až eh, za chvilku, takže než se posadíte, prosím, máte slovo. Já, já, gut. No dobře, velice děkuji, paní předsedající. Bylo to teďka trošku hektické, než jsem se sem dostala, protože jsem tady právě pečovala o delegaci 35 Větnamců. Ale a to je tak říkajíc na druhé straně této budovy. Říkám, vyslovuji správně Likrit, tedy podíval jsem se na tento návrh své kolegyně a nenacházím tam nic, co by se dalo kritizovat. Avšak trošku mi to přijde, tak říkajíc, měkké tyto dobré návrhy, já teď nevím, proč se v tuto chvíli tak usmíváte, pane Dina, ale já mám dojem, respektive takhle, můj první dojem byl takový, proč je to vůbec zapotřebí, abychom tak opatrně a tak říkajíc bez nějaké síly, bez požadavků k tomu přistupovali. Chtěl bych vzpomenout zaprvé, že už jsme jednou dělali takovouto zprávu. A to byla zpráva, která byla daleko ostřejší a také se o ní daleko více diskutovalo. A sice se jednalo o good governance pouze ve finančních institutech. A bylo zajímavé, že tehdy koordinátorem byl výbor hospodářství, zatímco teď je to právní. Ale není k té debatě. Tedy naše zkušenosti, co se týče finančních institutů a good governance, tak tedy tady, tenkrát, když jsme připravili tu zprávu, tak jsme byli poněkud odvážnější a teďka to děláme podobno, podobně, děláme podobnou zprávu a nejenom pro finanční sektor, nebo pro všechny velké podniky a náhle naše požadavky jsou poměrně slabé, zdá se mi, poměrně málo vyhrocené. Tedy nikdo se toho nemusí bát, tak říkajíc, této zprávy. A domnívám se tedy, že bychom tu, zprávy měla tu zprávu měli přece jenom trošku naplnit požadavky, a sice v souvislosti s krizí, v souvislosti se ztrátou, se ztrátou důvěry, kterou trpí vedou, vedení podniku ve vztahu k politikům a stejně tak v souvislosti se ztrátou důvěry v souvislosti s celou společností a tady vedení podniku by mělo také přispět svým dílem ke společné, společenské kohezi. Měli jsme dvě zasedání, ale přesto ráda bych tady uvedla několik myšlenek, jakým způsobem bychom mohli tuto zprávu obohatit, tak abychom v právním výboru, který teď, jak už jsem řekla, udivujícím způsobem je koordinujícím, tedy jakým, jakým způsobem bychom do této zprávy před, zapracovali ještě nějaké věci, tak, aby to byla zpráva, která sama o sobě bude substanční a mohla být přeložena jako komplexní balík. Děkuji. Merci, Barbara. Je... Děkuji, Barbaro. Protože tady nevidím zástupce jiných politických skupin, GUE tady není, eh, ostatní také ne, pan Schmidt dorazí, takže jakmile dorazí, tak mu dám hned slovo. Ano, Barbach, chce ještě něco říct, ale sdílím tvůj názor, že je zapotřebí, abychom byli mnohem důraznější. Ano, máš pravdu, prožíváme krizi, čili je jasné říci věci naprosto přesně a jasně. Tady bych měla jednu prozbu na vás. A sice určitě eh, to budou požadavky kvóty v představenstvech a bylo by hezké, kdybyste se k tomu mohli nějakým způsobem probojovat, protože v té minulé zprávě, a to je pod roku, tak abychom nyní v dalším vývoji situace v Evropě s tímto návrhem souhlasili, tedy kvóty v představenstvech. Je vais redonner la parole au rapport... Ano, dám ještě znova slovo paní zpravodajce a také vím, že dochází právě zástupci komise, takže potom dám také slovo. Ano, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za několik poznámek v této chvíli. Chtěla bych ještě upřesnit, že opět je to základ pouze pro další diskusy, čili je tady možnost pracovat se stínovými zpravodaji ještě do Vánoc. Myslím si, že končíme 20. prosince, ale je to základ pro následné diskuse. Jsou tam navržené myšlenky a toto Stanovisko, které dnes nabízím, v podstatě je založeno na šesti takových návrzích, takže těchto šest návrhů se týká jednak složení eh, rady, otázka zaměstnanců, otázka rovnosti, platů, eh, dále harmonizace informací, které jsou poskytovány akcionářům eh, v evropském plánu, Možná komise nám řekne něco přesnějšího, ale chtěla bych říci, že v tuto chvíli se můžeme zaměřit i na přesnější, jasnější témata, čili já s napětím a zájmem očekávám vaše příspěvky. Takže v rámci naší parlamentní práce se pokusíme udělat určitý pokrok v této oblasti a je důležité, abychom potom vše dali dohromady, čili je důležité, abychom byli také realističtí, abychom také vycházeli z názoru našich kolegů. Možná paní Weiler se ještě hlásí o slovo? Já, liebe Tedy, milé kolegyně, co se týče vašeho harmonogramu, tak tam mám ještě jednu prozbu. Trošku mě udivilo, že dnes tady nejsou všichni, tedy Shadows a další, a stejně tak komise, ale v tom týdnu před Vánocemi, kdy v zásadě se nepředpokládalo, se, se nepředpokládala schůze, výboru, ta byla zorganizována až teprve dodatečně, tak z tohoto pohledu považuji za velice těžké, abychom se sešli. Já sama nebudu moci přijít a pokud by to bylo možné, pokud by pro vás bylo možné, a pokud by vám to leželo na srdce, tak potom v příštím týdnu bych mohla alespoň, tak říkajíc, na hodinku nebo na půl hodinky ve Štrasburku se s vámi sejít, ale v tom týdnu před Vánocemi tam bohužel do Bruselu již přijet nemohu. Já bych chtěla podat eh, dotaz, co se týče podávání pozměňovacích návrhů. Jak vidíte, nemáme zde příliš mnoho eh, poslanců a pokud vidím, tak je to 8. prosince, to je termín. To mě přijde eh, velice tedy záhy. Asi pro tu práci to není úplně ideální, aby už 8.12. museli lidé předkládat pozměňovací návrhy. Já jsem, já bych navrhla, že bychom přidali ještě týden. Budeme ve Štrasburku, dobře, ale od této chvíle se mohou eh, setkat eh, s paní zpravodajkou Stínový zpravodajové, přeji, jinak mi to přijde velice krátké, málo času. Dobře, souhlasíte všichni? Takže dobře, doplníme tedy ještě datum, čili bude to 8 plus 7, to znamená za 15 dní. 14. tedy. Alors, Madame Le Grip, vous voulez reprendre Ještě paní Le Grip. Ještě stručně, co se týče kalendáře, eh, to odložení termínu je pro mě ideální, protože toto stanovisko má být připraveno naším výborem, ale zcela jistě bych byla ráda, abychom měli možnost počkat na kolegy, které toto téma zajímá, abychom mohli tedy zapracovat ještě nějaké další myšlenky v rámci pozněvacích návrhů. Já jsem to pochopila tak, že během několika dní, ještě před Vánoci, máme mít eh, zasedání našeho výboru IMCO, eh, konkrétně tedy 20. Eh, prosince, takže pokud bych mohla, tak bych ještě předtím požádala o schůzku stínových zpravodajů, kteří zde budou, pokud tady nebudou nějaké velké problémy, tak bych navrhla, abychom si takto připravili kalendář a také výbor eh, Jury, ten příslušný eh, výbor připravuje tuto zprávu, která má být hotová 24. ledna. Eh, a musíme tedy reagovat na zelenou knihu komise, která se zabývá otázkou řízení podniků. Na plenárním zasedání o tom potom máme hlasovat v únoru. Takže kalendář. Takže mně přijde rozumné, abychom odložili podávání pozměňovacích návrhů a také 20.12. Eh, eh, budeme mít ještě zasedání, budeme se eh, zabývat určitou bilancí polského předsednictví, to bude zajímavé, takže ponecháme podávání pozměňovacích návrhů za 14 dní a potom budeme mít 9. ledna budeme hlasovat eh, o těchto pozměňovacích návrzích. Eh, nevím, ale budeme tedy pozměňovací návrhy podávat ještě před Vánocemi a 9. O tom budeme, máme hlasovat. Bylo by dobré poslat možná dopis příslušnému výboru Jury, aby také mohli odložit své hlasování, protože se jedná o důležitou problematiku, čili bylo by dobré, aby i oni odložili hlasování, abychom potom o tom mohli hlasovat eh, buď v únoru a nebo v březnu. Dorazil pan Schmidt, takže hned dám slovo fiktivnímu zpravodaji za ALDE. Děkuji vám, paní předsedající. Tento výbor skutečně jedna velmi rychle. My jsme byli eh, v ekonomii, měli jsme tam slyšení a to nešlo tak rychle. Ale já jsem zpravodajem stínovým pro corporate governance. Můžu k tomu ještě něco říct, nebo už jsem to propásl? Dobře, tak já se pokusím to vzít stručně. Tak, pokud se týče tedy corporate governance, eh, ten kodex který jste na kterém se EU pracuje, je důležitá, důležitý nástroj a přispívá k transformaci forem, aby byly eh, silnější, aby byly inteligentnější, což je důležité pro transformaci trhu, což v Evropě potřebujeme, zvláště pak dnes. Samozřejmě je třeba najít tu jemnou rovnováhu mezi Eh, rámcem, který jde, pro, jde směrem ke zvyšování kvality, ale zároveň jim tam musí zůstat prostor pro eh, rozhodování vlastníků. To vždycky eh, bylo obtížné najít tuto rovnováhu. My jsme se dosud tedy spolehali spíše na autoregulaci a já jsem hodně tady pro, obecně za to. Nicméně je vidět, že je zapotřebí mít poněkud přísnější rámec. Ale navzdory tomu je na místě opatrnost. Doslechl jsem se, že eh, zpravodaj se eh, hovořila o zastoupení žen a já myslím, že to je mimořádně důležitá věc. Já mm, musím říci, že ženy byly vždycky menšinou v těch politických skupinách, kde já jsem se nacházel a já bych řekl, že je naprosto zásadní otázkou to, abychom měli přísnou genderovou rovnováhu ve všech firmách, ale nejenom ve firmách. Ale prostě eh, v ECB není ani jediná žena. Germany, no. Yeah, but in the ECB. Ale v ECB skutečně to je ta snad ten nejdůležitější instituce Evropské unie, alespoň dnes. To je ryze mužská záležitost. Nemám nic proti eh, panu Dragemu, ale potřeboval by mít po boku ženy. Ale to platí také pro ostatní firmy. Tady ovšem je třeba našlapovat upatrně, tedy zvláště při plnění těchto opatření. Já pohlížím na vaše návrhy velmi pozitivně a také na návrhy jejich realizace. A já jsem silným příznivcem pravidel, eh, která jsou eh, vhodná pro doby lehké i těžké. Děkuji vám. Merci, monsieur Schmidt, pour... Děkuji vám, pane Šmite, za příspěvky. Já eh, samozřejmě jako žena vás nemohu nepodpořit v tom, co jste právě řekl. Ale ono skutečně tedy v orgánech ECB těch vrcholných eh, ženy nejsou, protože oni přece jenom ženy eh, mají trošku lepší smysl pro to, jak řešit záležitosti. A to by určitě také prospělo ECB. Bien sûr, je le remercie. Ne, ne, naprosto, naprosto ne. Naprosto souhlasím. Děkuji vám srdečně za to, že jste tu situaci soustředil právě na otázku zrovnoprávnění mužů a žen, stejných plateb, stejné práce, stejných, stejné odpovědnosti a také přístup do statutárních orgánů. Tedy setrvejme u toho, protože to je ta cesta, kterou se chceme obírat dál. A tedy, ale jakým způsobem to vyjádřit, jakým způsobem to formulovat, tak abychom vystoupili s velkou silou, tak a přitom, abychom zůstali většinoví. Tedy musíme najít takovou formulaci tak, aby všechny frakce s tím byly schopny souhlasit. Tedy děkuji. Podívala jsem se na harmonogram. Středa 14. je, to je posunutý termín na pozměňovací návrhy. Tedy 14. prosince, prosím. Středa. Což budeme pokračovat dál, ale v tuto chvíli se nikdo další nehlásí. A proto opět dostane slovo pan Schmidt, aby vystoupil se svou vlastní zprávu. A sice je to přeskum stanoviska. Pane Schmidte, prosím, ano, skutečně dneska jsme pracovali nesmírně rychle. Ale pravděpodobně je to způsobeno tím, že, že nám tady chybí muži a ženy, kteří by diskutovali. Ale prosím. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Tohle je možná jeden z největších, nejtěžších problémů, s nimiž se musíme vypořádat. Tedy to je ten konsolidovaný základ daně pro firmy. Eh, je to už hodně dlouhý případ, eh, dlouhý příběh, který se za všechna ta léta nepodařilo vyřešit a eh, i řešení v této chvíli bude narážet na potíže. Ale já doufám, a komise je nyní tady, tady doufám, že tady komise udělala maximum pro to, aby nalezla rovnováhu mezi tím, co je potřeba a co je prakticky a politicky možné a co dává smysl. Evropské země mají různé daňové základy, které v praxi působí jako překážky obchodování branící růstu zaměstnanosti. Tento eh, návrh týkající CCCTP by vedl k významným změnám zdaní právnických osob v Evropě a má potenciál přinést zlepšení pro společnosti působící přes hranice snížení administrativní nákladů omezením byrokratické zátěže. Eh, tím se dosáhne, jak jistě komise souhlasí, eh, zlepšeného fungování jednotného trhu a celkové zlepšení atraktivity trhu EU. Já s tím souhlasím. Eh, moje hlavní obavy. Eh, tento společný základ musí být volitelný. Můžeme snít o povinném systému, ale já si myslím, že to v podstatě ani není na dnešním programu. Povinný systém by vedl k vyšším nákladům, zejména pro malé střední podniky a proto by nezajistil na evropském trhu větší růst a konkurenceschopnost. To je riziko. Hodnotu má také existence vzájemně si konkurujících systémů a soutěže mezi institucemi. Nedoporučuje se zavádět tento systém povinně, dokud nebudou získány praktické zkušenosti a nebudou známy účinky. Úroveň výše daňové sazby daně by měla být dána rozhodnutím státních parlamentu. Cílem je posílit systém zdanění eh, společnosti, nikoli harmonizovat daně to je to je společný návrh, který tady je neuvěřný návrh v této debatě. A e, tedy to, že by to snad vedlo k harmonizované daň sazbám, tak to je e, přenadný obava. přehaž by měly být odstraněny, proto musí být tento systém umožňovat konsolidaci zisků a ztrát již od počátku, aby usnadňoval přeshraniční podnikání ve větším rozsahu. Společný základ daně musí umožnit zjednodušení v tom smyslu, že je zapotřebí přeložit pouze jedno prohlášení za celou skupinu na základě jednoho správního místa. Snížení administrativní zátěže a byrokracie pro celý systém klíčový. Tím se sníží náklady na dodržování předpisů, ale zároveň se také podnítí snahy o dosažení společného zdanění. Systém by měl být tak atraktivní, aby se společnosti rozhodly je využívat a aby jim zajistil skutečné výhody. Já tedy navrhuji následující změny, paní předsedající. Změnu vzorce. A to je docela eh, závažný návrh. Eh, takže eh, mělo by to být vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu a ten by měl být založen pouze na dvou faktorech práci a aktivech. Dále zásada zdroje má silnou eh, pozici eh, mezi jako silnou, má to silnou pozici mezi členskými zeměmi EU a byl hlavní zásadou při OECD na mezinárodním zdanění. Eh, také malé a středně velké členské země s malým domácím trhem by přišly podle toho vzorce o značnou část svých daňových výnosu. Navíc by se s faktorem tržeb eh, podle místa učení dal poměrně snadno manipulovat a já se těším tady na komentáře komise a kolegů. Eh, já jsem také zavedl eh, fórum volitelné společné daně, kde se budou také řešit problémy problémy sporů a změny článku 26 a 123. Eh, také komise by měla již po třech letech provést přeskum s cílem vyhodnotit, to je podle článku 133. a pak by tedy komise na základě toho měla eh, eh, zvážit výhody a nevýhody zavedení povinného systému. Komise musí eh, rovněž provést analýzu dopadů směrnice na daňové základy členských zem, států na národní, regionální, místní úrovni, včetně sociálně-ekonomických dopadů při přesouvání hospodářské činnosti a zaměstnosti v rámci EU. Eh, z rozšíření na jiné subjekty než společnosti, například na partnerství, taky je třeba zvážit. To jsou tedy moje hlavní změny a návrhy a já si velice rád vyslechnu vaše komentáře a snad tedy se nám podaří dosáhnout širokého koncensu. Děkuji vám, paní předsedající. Merci, monsieur Schmidt. Děkuji, pane Schmidte. Eh, teď bych měla dát slovo stinovým zpravodajům za EPP, paní Rojtová, pokud vím, tak ta dorazí za chviličku, za chviličku nám přijde. Vím, že skupinu SAD eh, pan Jung také dorazí. A nyní tedy předám slovo panu De Jungovi, to je jediný, kdo je není přítomen. Takže toto téma je velice důležité. Prosím, máte slovo. Ehm, Děkuji, paní předsedající. Ano, skutečně, je to velice těžké téma. Je to velice těžké téma, protože naše východisko je úplně jiné než východisko komise a proto jsem napět s tím, jak se s tím zpravodajové vypořádají. Já jsem pro harmonizovaný systém, to v každém případě. Když se jedná o zjednetí zdanění zisku podniků, bylo by hezké, kdybychom měli v Evropské unii harmonizovaný systém, tak abychom nezažívali to, co musíme zažívat teď, totiž, že země mají problémy, protože si vzájemně zdaňováním zisku konkurují protože některé země mají velice nízké sazby nebo dokonce nulové. A to není dobré a také to nemůže fungovat ani pro ekonomiku jednotlivé konkrétní země, jakkoliv krize, jakkoliv těžká. Komise nesledovala ovšem tento zájem v tom smyslu, aby, tak říkajíc, dosáhla jednotného tarifu v Evropské unii což znamená, že chtějí postupovat úplně jiným způsobem. A potom další velký problém, podle mého názoru, spočívá v návrhu komise v tom, a totiž zpravodajce to chce, ale já to nechci. Totiž říká se, že to, totiž jde o to, že to má zůstat fakultativní. To znamená, že podniky se mohou pro takovýto systém rozhodnout dobrovolně. A to je problematické pro daňové úřady, protože vedle národních daňových systémů musí znát ještě mít a umět používat komunitární jako systém, což bude potřebovat více byrokracie, více lidí na finančních úřadech a pro mou zemi, tedy pro nizozemí, to představuje obrovské konsekvence, protože jestliže se podniky rozhodnou pro tento systém, tak jak to navrhuje komise, pak v takovém případě bychom měli 1,66 našeho HDP ztracených. A to je obrovské číslo. Je to gigantická částka a to vyplývá právě z tohoto přístupu. Tedy můžeme dobře žít s nějakým minimálním tarifem, prosím, tedy nějaký společenský vyměřovací základ, který bude obligatorní, tak prosím, po, s tím to jde, ale ten návrh, jak jde, jak jde teď z komise, tak to, to jde úplně obráceným systémem směrem, totiž, že by ty podniky platily méně. A to podle mého názoru v současné dobře, době, dob, době dobře, dobré není. Tedy Budeme tady mít celou řadu pozměňovacích návrhů a budeme to brát s naprostou vážností. Doufáme také, že budou přijaty, avšak pracujeme na tom velice svědomitě a v našich pozměňovacích návrzích půjde o to, abychom tento návrh komise naprosto převrátili, totiž aby to šlo úplně jiným směrem a to bude stát ještě spoustu práce. Děkuji. Ano, bez pochyby a také to bude znamenat eh, hodně diskusí. Teď bych rád předala slovo uh, fiktivnímu nebo stínovému zpravodaji za skupinu SAD. Děkuji mnohokrát, Bernadetto. Vážení kolegové, mám, jsem trochu rozpolcen, co se týče tohoto tématu. Jako socialista, federalista podporuji vždy myšlenku harmonizace daňového základu v celé Evropě. Takže jsem pro vytvoření tohoto společného konsolidovaného základu daně. E, jako první krok to vidím právě důležité v případě podniku. Ale co se týče tohoto návrhu, tak v podstatě to není vůbec cílem komise. Jediným jasným že vyřčeným účelem je, abychom v podstatě ušetřili peníze. Takže komise se snaží, aby každý podnik měl možnost, aby se rozhodl nebo ne, zda bude uplatňovat tento systém CCTB, co je pro komisi asi důležitější je z toho fiskálního hlediska, tak jak zdůraznil můj kolega. No pak text komise vůbec nehovoří o rovnováze, která by se měla eh, objevit na straně práce a kapitálu. Eh, chce tedy pouze zlepšit kontrolu vybírání daní na straně podniků. Také vůbec nehovoří, že bychom měli bojovat proti daňovému dumpingu. A také v podstatě, jakým způsobem by státy měly zdaňovat své společnosti. Naopak komise v podstatě eh, dělá apologii, vyloženě eh, harmonizace všech eh, daňových základů společností. V vysvětlujícím prohlášení můžeme číst, že se musíme podívat na příjmy členských států a zcela jistě to bude strategické rozhodnutí, které bude učiněno na národní úrovni. Eh, v podstatě, co mně přijde odpovědné z ekonomického hlediska i z politického hlediska. Co se týče fiskální politiky, tady máme problémy nákladů, protože máme 28 eh, odlišných eh, systémů výběru daní. Takže, vážení kolegové, přijmout systém CCTB, který by byl pouze volitelný, aniž bychom eh, udělali celkovou harmonizaci, v podstatě nebude přínosné, protože Evropská unie se chce vymanit se z nejhlubší krize ve své historii. Členské státy musí velice drasticky snížit své schodky, zbavit se svých dluhů a zároveň chceme posílit eh, balíček stability, abychom kontrolovali eh, rozpočty a chceme sankcionovat ty země, které nenapravily své rozpočty. A my v Evropském parlamentu máme hlasovat pro návrh eh, komise, kde v podstatě nevíme vůbec, jaký dopad to bude mít pro veřejné finance členských států. V šesti návrzích směrnice komise jasně dává prioritu zájmům společnosti na, a nebere v úvahu eh, fiskální veřejnou politiku. A co se týče evropských občanů, ty jsou nejvíce zasaženi stávající krizi. Jediný způsob, jak zajistit CCTB, aby to bylo skutečný eh, přínos, je, aby to bylo povinné a abychom nejednali retroaktivně, abychom stanovili minimální sazbu pro společnosti. Čili musíme mít evropský model, eh, měnový model, který bude fungovat od roku 2012. Musíme také eh, zblížit jednotlivé postoje a musíme zajistit, aby nedošlo k určitému pokřivení. Spravodaj eh, nepožaduje tedy povinnost eh, minimální základ daně, což eh, je špatné. Já si myslím, že je důležité, abychom si tyto otázky probrali. Žádá pouze určitou modifikaci Eh, formule eh, přerozdělování a já sice sdílím danou logiku, nicméně těžko mohu posoudit, jaká bude ta nejlepší, eh, ten nejlepší vzorec. To je v podstatě proměna, kterou ještě neznáme. Čili tento text, který bude nakonec přijat, mi, přijde mi rozumné, navrhuje to i pan zpravodaj, abychom udělali uh, Eh, posouzení dopadu a to již po třech letech a ne po pěti letech, tak jak to navrhuje komise. Děkuji mnohokrát, Lime, eh, za toto velice vyčerpávající vystoupení, eh, co se týče této problematiky a za chviličku se budeme bavit o kalendáři, protože jako u předešlého bodu je důležité mít skutečné diskuse jak ve skupinách, tak ve výboru. Takže nyní má slovo paní Rojtová Kostinová zpravodajka za EPP. Děkuji. Je mi hrozně líto, že eh, došlo k posunu zahájení projednávání tohoto bodu a nemohla jsem se z jiného výboru dostavit, takže jsem neslyšela zpravodaje a kolegu z další, dalšího stínového zpravodaje. Nicméně obecně chci říct, že podporuji zavedení harmonizovaného rámce pro výpočet společného daňového základu, a to protože to pomůže podnikatelům a, umoží, a omezí to možnosti daňových úniků. E, to sjednocení a zpřesnění pravidel odpisů, daňová odečitatelnost výdajů na výzkum a vývoj a celkové zjednodušení regulace v této oblasti jsou určitě krokem správným směrem. Taky podporuji zpravodaje, aby tento tzv. 28. režim byl volitelný, alespoň pro následujících několik let. Myslím, že je naší povinností důkladně analyzovat z pozice Evropského parlamentu veškeré potenciální klady a zápory konzolidovaného základu daně a nyní v době krize bychom měli odmítnout ty části návrhu, které by mohly mít zásadní negativní dopad na ekonomiky členských států. Předvídatelnost příjmů státních rozpočtů je jedním z významných předpokladů účinnosti boje proti dluhové krizi které se teď nacházíme a která zdaleka není u konce. A proto je nutné, aby členské státy provedly analýzu dopadu, aby to nebyly jenom nějaké odhady. Vím, že to je strašně těžké, ale prostě myslím si, že to je naše odpovědnost. V tomto ohledu se liším částečně s naším zpravodajem. Poslední část návrhu se týká procesních eh, aspektů výběru daní, kdy musí být zaručeny principy transparentnosti a zjednodušení jednotlivých národních systémů, ale zároveň i zásada subsidiarity. A tady také si myslím, že bychom měli odmítnout jakékoliv úpravy v této části návrhu, které by vedly k navyšování nákladů na daňovou správu. Podporuji zpravodaje v tom směru, aby se ze vzorce pro případný výpočet konsolidovaného základu daně odstranil faktor tržeb, jelikož ten je nejméně předvídatelný a nejméně stabilní, což by i pro členské státy znamenalo nejistotu v oblasti daňových příjmů. Naopak se domnívám, že u faktoru práce musí být zachován ohled na počet pracovníků. Považuji to za zásadní. Nesouhlasím také se zpravodajem ohledně vytvoření fóra, které by mělo pravomoc k mimosoudnímu rozhodování sporů a předkládání předběžných otázek Evropskému soudnímu dvoru. Je to v rozporu s dělbou moci a ústavním pořádkem ve většině členských států, kdy moc soudní mají pouze nezávislí a nestraní soudci. Rovněž se nedomnívám, že by tato věc mohla projít vůbec skrze radu jelikož státy si nenechají vzít své kompetenci v této otázce. Rychlejší přeskum navrhovaný zpravodajem by vzhledem k potřebě učinit analýzu dopadů mohl zahrnovat příliš krátkou dobu. Nesouhlasím, že by měl být systém CCCTB uměle zvýhodňován oproti národním systémům. To by bylo i proti malým a středním podnikům. Zbývající body zpravodaje mají, mají mou velkou podporu. Domnívám se, že bychom se měli při dalších jednáních a pozměňovacích návrzích držet kompetencí spojených s naším výborem. V návaznosti na debatu na hlavním výboru ECON podporuji tam diskutovanou revizní klauzuli, kdyby po pěti letech se přeskoumalo, zdali se nemá přejít z dobrovolného režimu k jedinému rámci podle tohoto evropského modelu. A takže se těším na spolupráci se zpravodem a dalšími kolegy v roli stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Žádá ještě někdo o slovo? Ano, prosím, paní Le Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice rychle, co se týče technických eh, podrobností daného návrhu komise a také na základě dnešních informací bych chtěla pouze zdůraznit na důležitost eh, toho, této oblasti. Z politického hlediska je to nesmírně důležité, je to důležité pro daňovou politiku, je to důležité také pro společnosti, je to velká politická výzva, čili skutečně řešíme otázku harmonizace rozpočtových politik a jak víme, máme tady různé ekonomické situace, čili i situace v oblasti daní. Já bych tedy velice podpořila tuto povinnost, tento ekonomický pilíř, který zcela jistě musí doplňovat také ten měnový pilíř naší unie, protože to je důležité na posílení fiskální konvergence. Takže komise by neměla možná zacházet tak rychle, tak daleko, ale často musíme postupovat jasně, abychom zajistili konsolidovaný základ. Někdy tedy musíme učinit velké kroky, abychom zajistili eh, tento konsolidovaný základ daně z příjmu. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Není tomu tak? Takže vidím, že dorazil ještě kolega za komisi, pan Hill, takže Hodně jsme o vás hovořili. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedající. My si samozřejmě ceníme návrhu přeložený v této zprávě. Eh, některé z nich eh, jdou do hloubky daňové politiky a samozřejmě budou si vyžadovat eh, hloubkovou právní analýzu, zejména pokud se týče tedy toho fóra a otázka Lucemburského soudu. Pokud se týče toho, co bylo řečeno, je to volitelný systém pro členské země, pro firmy v členské, členských zemích. Ale jestliže členská země nechce mít dva paralelní systémy, pak se musí rozhodnout, že buď to bude harmonizovat, nebo bude uvádět svůj vlastní systém do souladu s CCCTB, protože my vlastně vycházíme se stávajícího eh, systému daně z právnických osob. Pokud se týče prodeje, respektive tržeb, podle určení místa, tak to Jde, tady jde o, o rozdělení daňového výnosu také ve prospěch těch zemí, které neprodukují, ale pouze konzumují produkty a služby eh, různých evropských eh, zemí. Jestliže tedy tržby eh, podle destinace z toho vyjmete, zvýhodní to tyto členské země, kde se nacházejí ty firmy a kde se nacházejí zaměstnanci, kteří produkují tyto produkty a služby. Je samozřejmé, že to znamená realokaci daňových výnosů mezi členskými zeměmi, pokud tedy eh, ten princip tržby podle místa destinace vyškrtneme. Ale my budeme muset eh, hloukově prověřit, jakým způsobem to zahrnout a zapracovat. Já si myslím, že to je asi to nejdůležitější, co jsem tady nyní měl říci. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát. Takže já bych dala ještě slovo panu zpravodaji. Chtěla bych jenom položit otázku. Není nás tady mnoho, takže se ujmu také slova, máme hodně času. Takže můj dotaz. Pokud nebude minimální harmonizace v oblasti daní a v kontextu stávající krize, diskuse, neobáváte se, že opět zúrazníme tu nerovnost a ty problémy některých členských států v rámci Evropské unie. Eh, možná díky této legislativě přijmeme opatření, které bude v podstatě zatěžovat. Takže vydáváme se dobrým směrem, anebo naopak nemůže vzniknout situace, že ještě prohloubíme stávající problémy. Thank you very much. Well, Děkuji vám. Já eh, v politice dělám, do politiky dělám už řadu let a e, samozřejmě, že e, je dobré stanovit si vysoké cíle, ale ne vždy jich dosáhneme. Občas je na místě pragmatismus. Pokud tedy chceme vůbec něco dosáhnout, tak raději méně než nic. Čili já e, chápu vaše argumenty k harmonizaci, ale z mého pohledu jde také o otázku legitimity. V Evropské unii v současné době se děje spousta věcí způsobem netransparentním, bez veřejné debaty a členské země ani občané do toho nemají mnoho co mluvit. To je nebezpečné nejenom ekonomicky, ale politicky, hlavně politicky je to eh, velmi kritické období. Já jsem eh, ze země, kde my jsme vždycky měli vysoké daně, my jsme je v posledních letech trošku snížili, ale já prostě jsem na vysoké daně zvyklý. Ale také jsem zvyklý na to, že eh, politici, kteří nám zavádějí takto vysoké zdanění, tak eh, já je chci potkávat na ulici a mít možnost je konfrontovat na místní, regionální i národní úrovni. Tento parlament, to víme, myslím, že to bylo, myslím, 45 eh, voličů jenom se dostavilo k volbám a v některých zemích to bylo 25 a to je skutečně eh, pravdivá součást suverenity zemí. Eh, já vím, že můžeme postupovat po krocích, s tím nemám problém, ale reflektovat bychom měli také to, že eh, bychom si neměli vzít příliš vysoké sousto, což by mohlo být kontraproduktivní. No prostě uvidíme, jak to dopadne. Já vím, že paní Tysen v hospodářském výboru víceméně navrhuje eh, řídit se návrhem komise. Mnoho na tom nemění. Takže hm, tak nějak vypadá kontext. Víceméně. Eh, já myslím, že tady jsem také odpověděl panu De Jongovi. A také eh, myslím, že eh, ani i vám jsem odpověděl. Já znám eh, vaše názory, ale ta subsidiarita, jak o ní hovořila paní Rojtová, i o té bychom měli uvažovat, taky reflektovat také z hlediska vašich názorů, pánové. To prostě nestačí říct, že takto bychom to dneska měli udělat a tak to musíme dělat, to stojí, co to stojí. To ne, to je třeba zvážit dobře. Eh, ano, může se to promítnout do eh, nadcházejících změn smlouvy, nevíme. Možná. Čili já tedy navrhu, eh, pardon, podporuji návrh komise a důvod, proč tady navrhuji změnu ve výpočtu distribuce těchto výnosů ze systému, a to je ten problém toho destinace tržeb. To je e, zcela zásadní věc, jak jsem řekl. Ale taky samozřejmě já si uvědomuji, že e, to budou velice těžko a nerady přijímat zejména menší země. E, je to těžké vypočítat, ale když se pokusíme to vypočítat, tak eh, ono by to asi bylo výhodnější nakonec pro menší země. Takže já souhlasím, že to by si zasloužilo hlubší analýzu, posouzení dopadu a tak dále. Vím, že toto je pouze stanovisko a je to záležitost eh, velmi spletitá a obtížná. Ale pokud by komise se mohla nad tím zamyslet a e, pak e, zde ve výboru přednes hlubší analýzu, já myslím, že to by určitě prospělo e, naši, našemu případu, celému případu a tomu um, opcionálnímu CTB. Čili já říkám toto, já jsem schopný se s tím se s tím smířit, pokud teda tam nebudou ty dramatické, drastické změny, ale mám velké potíže s tím, že by to mělo být povinné a že bychom měli zavést také minimální sazbu. A to je proto, že já jsem hovořil s představiteli biznisu, já myslím, že to je správně, Protože, protože ano, to, jsou to firmy, kdo vytváří místa, ne, nikoli veřejné firmy. Jsou to soukromé firmy a my potřebujeme více konkurenceschopných firm v Evropě. Pokud eh, ty by přijali tento systém, pak by se měl zavádět nějak postupně z tohoto důvodu si myslím, že bychom, pro ně, že bychom jim měli naslouchat. Pro mě to rozhodně není problém. A jak jsem řekl, já žiju v zemi, kde máme, eh, no, mám tady ještě dva kolegy a já, my, já, já, já myslím, že my všichni se, se směřujeme s vysokými daněmi. Možná jsou vyšší než v kterékoliv jiné zemi, ale ty daně musí být efektivní a zatím alespoň by se měli rozhodovat o nich na národní úrovni. Děkuji vám. Sí, madame. Děkuji mnohokrát. Ještě se hlásí o slovo paní Rojtová a možná pan Lim, de Jung, ostatní, pokud se hlásíte o slovo, tak eh, budete mít možnost. Prosím, paní Rojtová. Já bych se vyjádřila k té otázce legitimity. Eh, náš výbor a vlastně Evropský parlament eh, samozřejmě musí hledět na to, aby se dokončilo fungování vnitřního trhu. A eh, firmy, které eh, fungují přeshraničně, tak eh, ty samozřejmě mají problém s tím, pokud jsou to střední firmy, tak mají opravdu problém s tím, že eh, v každé zemi, kde mají nějakou svou společnost nebo svou destinaci, tak eh, je tam jiný způsob výpočtu základu daně a tudíž pro ně je to opravdu velmi praktická věc. To je z pohledu vnitřního trhu. Eh, pokud jde o tu politickou otázku, tak eh, ti, kteří nechtějí hlubší integraci, eh, tak samozřejmě mají velký problém s tím, že kdyby došlo ke konzolidaci toho základu daně, tak je to vlastně už taková jakoby nastavená cesta na to, pokud by byla ovšem v budoucnosti někdy politická vůle, která ale tady není, tak eh, by bylo snažší i sjednotit, ehm, eh, výběr, eh, sjednotit sazby daňové. A to je něco, co nás tedy rozděluje, nebo co nás možná by mělo varovat do určité míry. Na druhou stranu předpokládat, že cesta, která pomáhá dokončování vnitřního trhu, je vlastně politické tabu, je prostě taky špatně. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že je důležité, že komise tento návrh předložila, že my se k němu vyjádříme z pohledu eh, podpory přeshraničního obchodu a eh, pokud se budeme držet tedy toho kopyta, který má náš výbor, tak můžeme eh, upravit některé věci tak, aby ten princip subsidiarity a, a mm, praktičnost tady byla na místě. Pokud budeme eh, jako politici dbát na to, aby existovaly skutečně relevantní eh, dopady na státní rozpočty, tak eh, splňujeme i to kritérium té legitimity, pokud jde o zodpovědnost nás jako politiků. A já osobně se domnívám, že to je otázka opravdu na dlouhou trať diskuzí na radě, že to tam bude zaparkováno velmi dlouho, ale je dobré, aby z Evropského parlamentu nějaký signál zešel a že bychom to neměli právě v našem výboru eh, blokovat. Děkuji. Je pense que nous avons l'habitude et nous sommes... Euh, no, myslím, že jsme si zvykli, že jsme takovým majákem, eh, také jsme zvyklí spolupracovat s národními parlamenty, takže víme, jak s nimi spolupracovat. Je to také dáno Lisabonskou smlouvou, takže ano, využ- využili jsme všechny ty nástroje, některé nástroje jsou tedy využívány, takže je na nás, abychom tyto nástroje dobře využívali. Takže prosím, ještě má slovo Lim. Děkuji. Já se nechci vracet zpátky k celé té diskusi, protože pan zpravodaj i stínový zpravodajové se již vyjádřila, ale taková ironická poznámka. E, Evropské unii, která je trošku Eh, surrealistická, bychom mohli v podstatě nabídnout určitou nějakou daň a potom uvidíme, co udělá komise. Co se týče eh, rozpočtové kázně, eh, když se podíváme na to, jak to vidí Evropský soudní dvůr, tak mně přijde, že trošku imputujeme takový nástroj, který by nás naopak mohl přivést k lepší rozpočtové kázni potom se můžeme ale zeptat, proč jsou lidé eh, na ulicích a potom uvidíme také, jak budou hlasovat. Ještě se někdo hlásí o slovo? Pan De Jong, prosím. Eh, voorzitter, ik eh, kon me er geheel vinden in het betoog van de heer Kok. Ehm, Velmi stručně paní předsedající Kok. Mě v podstatě mluví ze srdce právě na pozadí krize. Už jsem to řekl, pro nizozemskou vládu by to znamenalo, že 1,67% HDP by se ztratilo ve výběru zdaní. To tedy opakuji ještě jednou. Tedy to je to, o čem EPP přemýšlí. Tedy spočítali jsme to, kolik by to znamenalo pro náš rozpočet. Jsme první, které bychom první, my, my jsme ti, kteří by první pocítí, pocítili sankční opatření paní Merklové. Tedy říkáme, neodpovídá to v zásadě přiměřenosti my nechceme mít společný systém daní, ale chceme mít minimální sazby a obligatorní vyměřovací základ. Jsme silně pro integraci, daleko víc než komise a víc než zpravodajka. A pomohlo by nám, kdybychom získali více času na přípravu pozměňovacích návrhů tak, jak jste to právě uvedla, paní předsedající, je to téma, které technicky není úplně snadné a pokud bychom to chtěli pozměnit, pokud chceme ten dokument pozměnit, tak k tomu budeme potřebovat čas. Děkuji. Ano, naprosto s vámi souhlasím. Eh, ještě uděláme potom kalendář a předávám slovo panu Harbrovi. No, já jsem eh, rád, že eh, se tady tady vracíme až na konec debaty, ale já jsem musel spolu předsedovat, spolupředsedat schůzi s panem Šmitem, tedy z Google, ne, nikoli s naším kolegou Šmitem. Součástí té problematiky, které čelíme v současné době v celé Evropské unii, to je otázka růstu. A v mnohých zemích eh, je struktura daní firm a jakým způsobem firmy z prostředky na výzkum vývoj a jak fungují daňové eh, kredity a tak dále. Eh, to všechno jsou klíčové faktory. Eh, skutečnou otázkou je, jestli to skutečně máme přenést na unijní úroveň, jestli to má být nějak ze společenštěno v rámci Evropské unie a jestli je to také v souladu s principy společného trhu tak ehm, já myslím, že tady máme eh, řadu potíží, to chápu. Ale pak je tady ještě další problém pro členské země a sice to je otázka svobody stanovení daňových systémů a členské země skutečně absolutně vnímají tento, tuto věc jako součást své suverenity, eh, která je nutná pro řízení ekonomik. Z tohoto důvodu eh, debaty pro členy eurozóny jsou zde zejména kritické, poněvadž eh, parlament eh, bude ztrácet klid, pokud eh, uvidí, že tyto členské země nejsou schopny řídit své Eh, daňové záležitosti. Eh, třeba mezi mou zemi a zemi komisaře Olio Šmita je velký, eh, velká různice názorů, jak to řídit, jak uspořádat režimy sociálních benefitů a tak dále. Já se nedomnívám, že by parlamenty a země měly nezbytně očekávat, že toto jsou oblasti, které budou nějak centralizovány a toto je také určitě debata, které se budou muset postavit země eurozóny. Čili já si myslím, že ta společný, společný konsolidovaný daňový základ pro právnické osoby to nelze vnímat eh, izolovaně od dalších širších politik eh, typu ekonomické koordinace, poněvadž to je vlastně jenom malá část eh, celé té problematiky, kterou nyní řešíme. Ovšem já se teď musím vrátit k otázce inovací. Jestliže země, které jsou jasně lepší při transferech znalostí, mají více startupů, mají více inovací, tak eh, skutečně je třeba toto promítnout do daňové problematiky už na úrovni výzkumu a vývoje. To by bylo velice zajímavé a určitě tedy by to stálo za výměnu neosvědčených praktik. A samozřejmě to bychom potom mohli dospět k tržním řešením, eh, poněvadž eh, Eh, byla by to byl určitá, určitý způsob soutěže mezi zeměmi a samozřejmě, že firmy, které jsou inovativní, by tíhly k těm zemím, eh, které, eh, které by tedy měly příznivější daňový režim. Merci. Bon, alors monsieur de Jung. Děkuji. Takže pan de Jung a také ostatní kolegové, kteří jsou přítomní kteří se vyslovili k této otázce, si uvědomí, jak je to složité téma. Už jsme se zmínili o tom harmonogramu, harmonogramu protože původně předkládání pozměňovacích názorů um, um, mělo být 8. ale navrhuji, abychom i podobně jako u předošlých bodů jsme odložili toto datum na 14. Takže pokud eh, souhlasíte, tak 14.12. bude termín pro předkládání návrhů a potom 9. ledna bychom měli mít rozpravu a potom 6. února bychom měli hlasovat v IMCO. Předpokládám, že zpravodaj se setká také se stínovými zpravodaji mezi tím a potom v Ekonu se o tom má hlasovat 29. druhý a potom na plenárním zasedání se má hlasovat 17. dubna. Čili vidíte, že ten harmonogram je dost nabitý, ale snad pokud tedy odložíme to předkládání pozměňovacích návrhů se to trošku zlepší. Dobře, takže tím můžeme uzavřít tuto schůzi výjimečně s předstihem. Chtěla bych poděkovat všem. Ještě na závěr předám slovo panu předsedovi. Měli jsme velice složitý náročný rok. Chtěla bych také poděkovat tlumočníkům. Velice často přetahujeme, takže dnes se nám daří vás odměnit tím, že skončíme dřív, ale ještě na závěr předám slovo panu předsedovi, ještě mu pustím do jeho křesla. Ne, není to nutné. Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat Bernadette a děkuji vám všem. Také děkuji za velmi efektivní a elegantní styl řízení, čili eh, my jsme opravdu partnery. Já bych vám chtěl říct ještě, že ještě 20. prosince budeme mít jedno, jedno poslední předvánoční setkání, to bude v 15 hodin. Budeme mít eh, návštěvu od polského předsednictví a také vám veřejně mohu říci, myslím, že to není žádné tajemství, že 20. prosince eh, je poslední den, kdy mm, náš kolega po pravici paní místo předsedkyně eh, bude s námi, eh, dostává lepší místo v oblasti lepší regulace já eh, vám to říkám proto, není to ještě oficiálně, ale říkám to proto, že po zasedání 20. prosince eh, tady budeme mít nějaké eh, přípitky a občerstvení. A já doufám, že velice brzy se dozvíme, kdo pana kolegu nahradí. Já určitě mu ještě budu mít příležitost poděkovat, poněvadž on byl šéfem sekretariátu tohoto výboru Eh, už od roku 2004, kdy tento výbor vznikl. A my určitě pozveme také Alen McCarthyovou, eh, která eh, byla předchozí předsedkyní a, a samozřejmě nebudeme tady v plné sestavě, ten první předseda už není mezi nimi. Takže Eh, zatím tedy tolik k 20. a zatím tedy přeji vám příjemný večer a děkuji také tlumočníkům.